Bonjour, madame la vice-présidente, monsieur le vice-président. Dobrý den, paní místopředsedkyně. Vítám pana místopředsedu. La séance est reprise. Naše jednání je opět zahájeno. Tak, jak jsem vám sdělil dnes dopoledne, nyní bych vás chtěl seznámit s rozhodnutími, která přijali koordinátoři během jejich jednání dnes dopoledne. Měli jsme výměnu ohledně plateb. To je také předmětem bodu 9 našeho programu. A my jsme se dohodli na návrhu dopisu komisi. A vítám paní Kalviniu za komisi, která je zde mezi námi a paní Kalviniu jistě bude velmi pozorně sledovat tuto záležitost z hlediska plateb. Byli bychom rádi, kdyby bylo možné vyhodnotit nejenom eh, saldo 2007 až 2013 kapitoly 1b soudržnosti, ale také vyhodnocení všech okruhů a propojení mezi 2007 a 2013 a 2014 a následující roky a realistickou prognózu ohledně období, které nekončí 2016, protože vypadá to tak, že odklad některých programů 21 miliard z roku 2015 povede k zvýšené částce neproplacených faktur. Druhé rozhodnutí se týká oznámení 24. dubna a 25. května komise, která má v úmyslu najmout speciální pracovníky kteří by měli zajišťovat výměnu názorů z hlediska článku 234 v souvislosti se statutem těchto pracovníků. Vypadá to, že popis těchto pracovních eh, tříd si vyžaduje další informace. Ten popis těchto pracovních míst nám připadá příliš stručný, abychom, na to, abychom se k tomu vyjádřili. Takže navážeme na práci, kterou jsme eh, realizovali dnes dopoledne. Budeme se zabývat opravným rozpočtem číslo 3 na rok 2015 a dovolil bych si předat slovo zpravodajce Eider Gardiazabal Rubial. Já bych byla ráda, kdyby komise nejdříve představila tento návrh opravného rozpočtu, pokud je to možné. Takže paní Kalvinu nás seznámí s norem 3. Paní ředitelko, máte slovo. Merci beaucoup. Euh, Děkuji, pane předsedo. Turn to... Já přejdu do angličtiny, pokud dovolíte. První eh, opravný rozpočet, který dnes máme řešit, je, eh, je tedy saldo rozpočtu roku 2014 jak víte, každý rok, jakmile se provede uzávěrka za předchozí rok, tak se toto vytvoří a možná bychom si měli objasnit, že ten fakt, že tady je přebytek, tak to neznamená, že bychom mohli eh, vynaložit více prostředků v roce následujícím. Vlastně schopnost Evropské unie platit je určeno dvěmi eh, limitacemi. První je je hotovost, která je k dispozici každý měsíc, což je určeno vlastními zdroji, které dostaneme od členských států. Jsou některé roky, kdy eh, prostě není dostatečná tato hotovost, tudíž naše platební schopnost je omezena těmito prostředky. Většinou je to v prvním roce, v prvním měsíci v roce. A potom je zde e, ještě e, druhá mm, okolnost, která je určena těmi e, alokacemi, které byly povoleny parlamentem, radou a my v roce 2014 jsme měli rozpočet, který byl odsouhlasen s maximální částkou na alokace, na platby. Fakt, že zde máme dodatečné příjmy, to ale nám neumožňuje, abychom vynaložili více prostředků, než kolik bylo povoleno. Zde máme v tom přebytku dva prvky. Za prvé, jsou to ty platby, které z nějakého důvodu nebylo možné provést ke konci roku. A je třeba zmínit, že i přes fakt, že máme opravný rozpočet, který byl přijat až pozdě, tedy v prosinci, tak velká částka, miliony na platbách a 4 miliardy euro tedy byly eh, zaplaceny v posledních týdnech roku a rozpočet byl téměř mm, realizován ve své celistvosti. Eh, výdajová stránka přebytku je extrémně nízká, v podstatě nejnižší za poslední léta důležitější, ale v tom přebytku jsou dodatečné příjmy, které se dostaly do rozpočtu po té, co jsme vytvořili ten poslední opravný rozpočet. Jsou to většinou sankce a úroky. Potom další ještě je zde i e, vyšší míra tradičních zdrojů, než se očekávalo, a potom i jde o kurzové e, zisky. E, takže z tohoto důvodu máme přebytek 1,43 miliard a to většinou díky těm příjmům, extra příjmům a podle finančního nařízení to je třeba dát do rozpočtu tento rok, tak aby se to dostalo do příjmové stránky rozpočtu je, mm, pokud máte nějaké další e, otázky nebo potřebujete něco vyjasnit, tak vám to ráda řeknu, ale doufáme, že e, toto bude přijato co nejrychleji a zároveň jsme navrhli další opravný rozpočet, který se týká výdajů a chcete, abych i prezentovala toto teď nebo počkáme? Maybe just briefly. Možná stručně, abych vysvětlila, že také i také Prosím, pokračujte, pokračujte, paní generální ředitelko. Děkuji. Zároveň dnes na programu máme návrh opravného rozpočtu číslo 4, který se týká návrhu zmobilizovat prostředky z Fondu Solidarity ve prospěch, je to 66 milionů euro pro Bulharsko, eh, Itálii a Rumunsko po mm, přírodních katastrofách z roku 2014. Jak asi víte, ty přírodní katastrofy, záplavy postihly 130 eh, tisíc osob, lidé, lidi bylo třeba evakuovat a eh, mm, ty záplavy způsobily velké škody na infrastruktuře a tak dále, takže tady půjde o to především opravit infrastrukturu a zavést služby a i eh, splatit náklady spojené s záchranných akcí a sanačních akcí v regionu. Samozřejmě také se i těšíme na rychlé přijetí, bez eh, toho aniž by tento návrh byl nějak tady pozměňován. Děkuji. Děkuji. Děkuji, paní generální ředitelko, paní Larsoval. Děkuji, pane předsedo, a samozřejmě já chci také poděkovat komisi za vysvětlení těchto dvou opravných rozpočtů já eh, jsem chtěla požádat komisi, aby vám to velice dobře didakticky vysvětlila především eh, rozpače číslo 3, to je ten přebytek, protože často eh, směšujeme tedy ty závazky, platby a je tady problém s platbami vždycky na konci roku a pořád tedy se hovoří o tom, že to musí vra- ty přebytky vracet členským státům a tak dále, takže o to tady jde ale to všechno neznamená, že jako vždycky v Evropském parlamentu, když máme na stole opravný rozpočet a přebytek, tak mm, ta čísla zrovna často se nám nelíbí, protože tady se předpokládá, že by se to mělo vracet členským státům. A často, ale většinou máme opravný rozpočet přebytku, a který je doprovázen dalšími opravnými rozpočty, které Eh, neznamenají, že bychom něco vraceli, ale spíše něco chtěli po členských státech. Takže je třeba propojit vždycky tyto opravné rozpočty a proto bych chtěla navrhnout toto rozpočtovému výboru. Ne proto, že by to bylo přímo spojeno, ale protože víme dobře, že s radou potom máme problém, jak si vyložit toto tedy jak si vyložit dohodu o finančním rámci. Malé problém s výkladem, co se má stát v takovémto případům, jako třeba v případě Fondu Solidarity, kdy jde o rozpočet číslo 4 a kdy my v parlamentu si myslíme, že to jsou peníze, které jsou mimo ty marže, ty rezervy a Právě proto, i když odsouhlasíme opravný rozpočet číslo 4, tak co vlastně budeme chtít poradě, aby v tomto případě dala těch 66 milionů euro eh, peněz, čerstvých peněz, nových peněz, které se dají členským státům, které byly postiženy eh, záplavami v tomto případě. A je to tedy, myslím, taková kompenzace vždycky. A, mm, a, takže nejde o miliardy, ale jde o 66 milionů euro, tak já si myslím, že to asi snad ani eh, si nikdo neuvědomí eh, tuto částku. A mm, my tady v našem výboru eh, pořád o tom vždycky se dohadujeme. Třeba v loni, když šlo o rozpočet na rok 2015, tak jsme museli dát stranou dva opravné rozpočty, které se týkaly Fondu Solidarity Eh, my jsme to museli odsunout na rok 2015 a já doufám, že tady se dohodneme co nejrychleji s radou a my nebudeme s tím žádný problém, aby tyto opravdu rozpočty byly takto odsouhlaseny, realizovány, jak jsou předkládány s tím, že ale eh, rada bude akceptovat návrh komise také. A mm, fond Solidarity je zvláštní nástroj, Mm, který jde mimo rámec těch eh, marží, tedy těch rezerv, to znamená, je třeba do něj vložit nové peníze, takzvané čerstvé peníze. Do další se chce přihlásit? Já bych si dovolil komentář, pokud mi to dovolíte. Promiňte. Pan Miresan, prosím. And just very briefly because... No, děkuji, já budu pouze <clears throat> stručně vystupovat protože budu hovořit jako zpravodaj k eh, zprávě o uvolnění prostředků z Fondu Solidarity kvůli záplavám v Rumunsku, Bulharsku a Itálii. Chtěl jsem pouze také říci, že plně podporuji směr, kterým se ubírá paní zpravodajka Eider Gardia Zabal. Rovněž doufám, že peníze, které se uvolní z Fondu Solidarity, budou novými penězi, čerstvými penězi, že nepůjde o nějaký přesun podle mého názoru je to důležité, abychom se v zásadě drželi těch principů, které Evropský parlament vyjádřil již předtím, to znamená, že jde o určité nástroje, tam jsou tam ty Prahy stanovené Evropskou unii a doufám, že rozhodnutí eh, o tohoto Eh, o tomto dobu nebude napojeno na rozpočet na rok 2016, protože loni tomu tak bylo, kdy vlastně ty návrhy opravného rozpočtu byly spojovány a byly, odsouhlas, byly mm, hlasovány společně s rozpočtem na rok 2016, protože tím by se to všechno opozdilo, opozdilo by se odsouhlasení a opozdilo by se i to, kdy dostanou eh, ti lidé postižení povodněmi peníze. V loňském roce to bylo stejné, takže myslím si, že bychom měli zastávat stejnou pozici, že se tam jedná o částky, které jsou nad ten strop. Děkuji. Děkuji, pan Denano. Ano, já samozřejmě podporuji eh, stanovisko zpravodajky. Ale kladu si otázku, proč bychom měli vracet peníze členským státům. Víte, že na rovně obcí máme rozpočet, který se pak naplní a to, co není vydáno, tak se převede na další rok. Takže já si kladu otázku ohledně tohoto postupu, který spočívá v tom, eh, že státy zpětně získávají tyto peníze. Já myslím, že jsou to evropské peníze a měly by zůstat v Evropě. Já vím, že to je házení hraku na zeď. Ne, ne, pan Novakov má slovo. Благодаря, господин председател. Колеги, мисля, че поне статистиката... Děkuji за slovo, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Statistiky o Bulharsku ukazují dostatek eh, důkazu toho, jaké jsou škody. To asi os, ve výši asi 80 milionů eur. A největší podíl této záchranné pomoci by měl jít na obnovu infrastruktury. Zbytek se použije na vodovodní e, sítě. Ale pak je zde ještě další skutečnost, a to, že celkem um, došlo k e, poškození 700 rodin a navíc je to jedna z nejchudších e, oblastí celé Evropské unie, například město Krušovica Představte si, jaké škody ti lidé utrpěli. Takže my opravdu doufáme, že ty peníze se dostanou k těm postiženým rodinám co nejdříve, protože ta nejlepší pomoc je taková, která je poskytnuta co nejrychleji. Z toho důvodu doufáme, že se tato žádost o uvolnění prostředků co nejrychleji dokončí a že budeme brát v úvahu situaci v regionu. Děkuji. Merci. Děkuji. Takže uzavřeme tuto výměnu názorů a možná, že se zeptáme opětovně paní Kalvinio na následující věci. Je pravda, že jsme měli intenzivní diskusi koncem roku 2014, abychom dostali 4 eh, miliardy 800 milionů jako dodatečnou eh, podporu a pomoc. A v rámci eh, této miliardy 400 tisíc nemáme pocit, že jsme dostali 4 miliardy 800, ale že jsme dostali 3 miliardy 500, protože koncem roku jsme miliardu 380 nechali stranou a to se vlastně vrací opětovně do kapsy států. Tak jako bych se tady blafovalo. Možná, že to není eh, správné obvinění, ale prostě eh, člověk je v pokušení, aby to udělal. Takže paní Gardia Zabal. Ano, právě jsem si to myslela, ale my jim nevracíme členským státům nic. Jim eh, nevracíme, co by se nemělo. Je to prostě taková komplikovaná koncepce, když máme 25 eh, miliard nezaplacených faktur, a, ale toto funguje, takže tak to asi funguje ve, ve všech zemích stejně, eh, i ve Španělsku. Vždycky koncem roku, se, eh, tedy když se to spočítá, když se zaplatilo víc, tak se to musí doplatit a když se zaplatilo méně, tak se to vrací. Takže i členské státy vkládají tedy eh, ty eh, peníze do rozpočtu podle nějakého výpočtu a odhadu a ty výpočty se tedy různě eh, liší podle toho, kolik se odhaduje, že se dostane z cel a podobně a potom se to upraví tedy a samozřejmě mm, mm, ty členské státy, když do toho vložili víc, než byl ten odhad, a když ale a tak se to vrací, ale na druhé straně máme ty faktory, které je třeba zaplatit a prostě to je ve finančním nařízení. A já myslím, že asi s tím nic nenaděláme teď, ale abychom tedy usnadnili tady tu dohodu, tak je třeba říci, máme zde tedy ten přebytek více než miliardu a takže nebudeme vracet z toho těch 66 milionů a to dáme do toho fondu Solidarity a mm, takže všichni budeme potom spokojeni, ale musíme e, tedy e, z toho stáhnout tu částku, kterou potřebujeme do fondu Solidarity. Já vím, že to je komplikované. E, ta diskuze o přebytku je tedy velice komplikovaná, protože to většinou je ta diskuze tedy, že se to peníze použije, ale prostě tak to je, to je tok peněz. Samozřejmě, že nejde o to, aby se tady spožďovalo vyrovnání, eh, které slouží k tomu, aby se vykompenzovaly různé přírodní katastrofy v Bulharsku, v Itálii a v Rumunsku. Tak jak o tom hovořil pan Novakov a další. Těch 46 milionů by samozřejmě a mohlo být eh, dáno do poměru s tou miliardou 435. Ale paní Kalvinu, dnes dopoledne jsme hovořili o financování záruky Evropského investičního strategického fondu. A je jasné, že miliarda 435 milionů, to je částka, která by nám umožnila se dostat až k tomu okamžiku revize v polovičce období. A aniž bychom Eh, vlastně obětovali Horizon 2020 a European eh, Connecting Facility. Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit polsky. Podle mého názoru je to tak, že v podobných situacích zde máme vždy dva protichudné přístupy. Dvě protichudné myšlenky. Na jedné straně se chceme zachovat podle logiky. To je někdy těžké vysvětlit občanům nebo politikům, že tedy ty platby se je zapotřebí učinit, ale na druhé straně jsou zde určité postupy, které se musí dodržovat. Podal jsem žádost ke komisi. Nevím, zde také paní zpravodajka se Hmm, touto otázkou zabývala. Tam jde o ty stropy. Ty stropy jsou nízké, ale i kdybychom měli nějaké extra finance, tak bychom nemohli je vynaložit eh, tímto způsobem, protože tam jsou určité omezující postupy. Takže tato informace by se měla šířit. Měli bychom si uvědomit, že to má dopady, když jsou zde ty nízké stropy. Takže pak se to nějakým způsobem projeví v, eh, v praxi. vede to k nelogické situaci. Máme zde dostatek peněz, ale ne, nesplácíme své dluhy, protože ty stropy jsou příliš nízké, takže zase se dostáváme na otázku stropů. A Stropy budou také jednou z nejdůležitějších témat pro přeskum víceletého finančního rámce. Členské státy budou chtít opět ještě více ty stropy snižovat a budeme se vracet ke stejnému problému čím budou ty stropy nižší, tím budeme omezenější v tom, jak to je důležité i v kontextu EFSI. Hledeme pro financující stroje, ale potom jsou tam příliš nízké stropy, takže to je začarovaný kruh. Pan Maragal, stručně. Sí, muy brevemente. Velice stručně, pane předsedo. Jenom <clears throat> bych chtěl vyjádřit podporu eh, Mm, paní zpravodajce Guardie Saval. A když jsme si vyslechli paní Karvinio, to bylo velice didakticky vysvětleno, ale znamená to, že ten přebytek v podstatě je z e, nějakých dodatečných neplánovaných příjmů, tedy nešlo to plánovat, odhadovat, jaké budou příjmy, takže možná si teď bude, je třeba lépe vždycky odhadovat ty příjmy přesněji tedy a, mm, a jak řekla paní Gardia Saval, Otázka zní, zdali vždycky tedy se to vypočítává, upravuje podle eh, eh, pří, příspěvků členských států a e, potom e, se to takto vrací a potom je zbytečná diskuse, protože potom nemůžeme aplikovat e, žádné tady, žádná tedy kritéria a, a protože zde na druhé straně máme tu protipoložku, tedy ty nezaplacené faktory a nebo, jak řekl pan Artui, Máme zde tedy třeba ty různé záruky pro plán EFSI a o těch také se teď jeví, je, mluví a chceme o nich vyjednávat. Takže, mm, takže mm, já si myslím, že je třeba pochopit, že ten mm, že tedy by ten více než miliarda se měla vracet členským státům, ale potom na druhé straně přece máme ty nezaplacené faktory. A mm, takže já myslím, že to je otázka, kterou bychom se měli detailněji zabývat. Merci. Děkuji. Nikdo už se nehlásí, takže se obracím na paní Kalvinio. A požádal bych ji, aby nám řekla, eh, jaký je správný směr při řešení těchto přebytků podle ní a jak zafinancovat fond Solidarity merci beaucoup, Monsieur le Président. Děkuji, pane předsedo. Points to reply to the, to the different... Budu mluvit anglicky, abych se vyjádřila k různým věcem, které se zněly v rozpravě ze, z úst mých vážených kolegů. Za prvé chci říci, že souhlasíme s mnohými s vámi, kteří říkají, že bychom co nejprve, nejdříve měli uvolnit prostředky z Fondu Solidarity. Fond Solidarity má reagovat rychlou pomocí. A proto se domníváme, že by se měl tento fond aktivovat eh, během tohoto roku a je důležité, aby to nebylo zapojováno do balíčku o rozpočtu na příští rok, jak tomu bylo v minulosti. Takže souhlasím s těmi s paní Gadia Bazal a s dalšími, eh, kteří říkali, že tato věc by se měla řešit samostatně a také, že to souvisí s těmi stropy víceletého finančního rámce. Můj druhý komentář. Když jste hovoříme o financování různých eh, prostředků, například jste hovořili o fondu EFSI, tak nehovoříme o nějakých speciálních nástrojích, hovoříme o programech, které byly zahrnuty do stropů víceletého finančního rámce. Kdykoliv odtud bereme peníze, tak jsou tam Prahy víceletého finančního rámce. To myslím, na to upozornil pan Olbricht, že tedy ty celkové stropy, nebo ten celkový strop byl stanoven na celé období. A nemůžeme proto mm, jak si nějak eh, vy, vynalézat nebo hledat nějaké prostředky eh, z jiných, eh, takže tam mm, se musí jednat o nějaké jiné vlastně převody z jiných stropů ty příjmy, které zde máme v tom přebytku, eh, vlastně nemůžeme využít ani v EFSI, ani v CEFu, ani v Horizontu 2020. Jak už jsem vysvětlila, tak ta celková částka, která eh, každý rok může být vyplacena, je stanovena podle prostředků na platby. Nezáleží to pouze na dostupných, dostupné hotovosti. A tím se dostávám ke třetí otázce. To byla eh, otázka pana Maragala, velice dobrá otázka. Je pravda, že každý rok musíme upravovat ty, ta čísla, co se týče příjmů. Snažíme se ze všech sil prognozovat ta čísla, ale některé věci prostě mm, předpovídat nelze. Letos to bylo tak, že jsme měli speciální příjmy z eh, tradičních vlastních zdrojů. A proč? Teď tedy trošku spek- spekuluji, není to nějaká speciální analýza takže buď je tam větší dovoz do Evropské unie, takže se tam zvýšily ty příjmy z cel, což je běžné. V některých rocích jsou ty příjmy trošku vyšší, v některých jsou zase trošku nižší. Další věc je eh, mm, oslabení eura. To se také neočekávalo před rokem protože se změnila monetární politika Evropské centrální banky. Takže to je další věc, která se nedala předpokládat, když jsme mm, odhadovali, jaké budou příjmy. Třetí bod jsou pokuty a penále. A je pravda, že ty, ta výše pokut převyšovala částku, než která byla začleněna do rozpočtu. Ale zde bych byla velice opatrná, protože bychom neměli být příliš ambiciozní, protože pokud budeme do rozpočtu zahrnovat velký objem pokud, tak to bude, jak říkala paní Gabardial, eh, to povede k tomu, že budeme potřebovat méně zdrojů od členských států. A pokud bychom ty odhady příjmů z penálí neudělali dobře, tak potom budeme potřebovat od členských států více peněz během roku, což by asi nebylo příliš politicky vhodné a bude to, bylo by to špatné i pro vnitrostátní zprávu. K rozpočtu musíme přistupovat velice obezřetně a myslím si, že to je eh, dobrý přístup. Když žádáme členské státy o to, aby ještě eh, přeplatili a když tedy tam něco zbyde, tak bychom to měli vracet členským státům a měli bychom velice eh, opatrně při, mm, eh, brát v úvahu ty pro, prognózy, které se týkají výše vlastních zdrojů nebo eh, pokud. Děkuji. Děkuji. Paní Garia Zabal nemá co dodat, takže já vám potvrzuji, že můžeme pokračovat v této výměně názoru. V každém případě návrhy by měly být předloženy nejpozději 5. června. My se k něm budeme vyjadřovat 23. června. A tyto dva nory by mohly být předloženy na plenárce k hlasování v červenci. A samozřejmě to předpokládá, že budeme znát také stanovisko rady. To se rozumí samo sebou. Takže paní Kelvinio, která ví, jak to s radou vypadá, tak bude samozřejmě dohlížet na to i, aby rada se vyjádřila v té lhůtě. Je tady skutečně nalehavá ta záležitost, zvláště z hlediska zemí, které očkodnění očekávají. A nyní se dostávám k uvolnění prostředků z Fondu Solidarity. To je důsledek toho, co jsme probírali. A předávám slovo zpravodaji, pan Siegfried Moresan. Um, Děkuji za slovo, pane předsedo. Už jsem o tom trošku hovořil, když jsme hovořili o předchozím bodu, o návrhu rozpo- opravného rozpočtu. Už jsem trošku nastínil svou pozici. Hovořil jsem o tom, že bychom tento, toto schválení neměli propojovat se schvalováním rozpočtu na příští rok, že by se nám tedy podařilo těm členským státům pomoci dříve. E, zatím mohu pouze říci, že zde máme návrh, e, nebo má být výměna názoru na základě návrhu zprávy, který zatím ještě není připraven, takže snad to bude příští, na příští schůzi 26.5. Čili já teď navrhuji, abychom rozpravu přesunuli až e, do té pozdější fáze. Děkuji. Dobrá. Takže nikdo není proti návrhu pana Moresana, tomu děkuji. A nyní navrhuji, abychom hovořili o plánu plateb. Plán plateb, to je jedna z našich velkých starostí. To nás velmi zaměstnávalo koncem roku 2014 a to také tak trochu zastínilo diskusi ohledně rozpočtu na rok 2015. Nakonec jsme dostali dohody s radou. Nicméně byl tam velmi silný závazek ze strany eh, rady a komise, kterého jsme dosáhli v tom smyslu, že nám dají k dispozici plán plateb. To znamená realistické prognózy výdajů a příjmů, tak, aby bylo jasné, jaká tady bude objem neproplacených faktur koncem roku. V našich závěrech jsme stanovili princip, podle kterého musíme dospět jakému si rozumnému objemu těch neproplacených faktur. To zatím neproběhlo. Takže si vyměňujeme dokumenty s komisí. Eh, nedávno jsme dostali návrh komise, ale tam se vždy hovoří o tom, co se ještě musí zaplatit z hlediska období 2007 až 2013. A uvádí se, že pravděpodobně koncem roku 2016 budeme mít pouze 2 miliardy k proplacení. Toto platí pouze pro fond e, soudržnosti, ale přitom jsou tam ještě další kapitoly, které tam nejsou zmíněny. A také to nebere v potaz programy, které byly zahájeny 1. ledna 2014, i když 21 miliard se muselo přesunout, protože se nepodařilo dosáhnout dohody mezi těmi příslušnými členskými státy a komisí. A pak je tady ten Eh, takový pohodlný mechanismus, kde se říká, jakmile není kompletně uzavřen ten projekt, tak komise si nechává těch 5% té částky a proplacení těch 5% může být odloženo v čase, aniž by to vedlo k nějakým škodám. Takže teď si vyměňujeme dokumenty, které mají jaksi ne zrovna literární hodnotu, ale my jsme rozpočtový výbor, my chceme tabulky, kterých by jednoznačně vyplývaly dané částky. A dohodli jsme se s koordinátory dnes dopoledne, že paní Georgievě eh, zašlu dopis, kde ji požádám, aby upřesnila věci. A sdělení těchto upřesnění bude podmínkou našeho příštího třístraného jednání v té perspektivě interinstitucionální jednání koncem května. Nám eh, nejde o to, abychom tady dělali nějaké zkrašlovací operace a vypouštili kouř, ale chceme jasný eh, přehled o plánu plateb, o riziku neproplacených faktor, faktur, tak, aby bylo možné přijmout opatření, která by zabránila těmto neproplaceným fakturám, které poškozují imič Evropské unie. Souhlasíte? Vyjádřil jsem víceméně to, o co chcete usilovat. Podle mého názoru se musíme vyhnout tomu, abychom koncem roku 2015 jsme tady opět měli problém neproplacených faktur a abychom neměli možnost klidně diskutovat o přípravě rozpočtu na rok 2016. Pan Fernandeš. Děkuji, pane předsedo. To je diskuse, která by se vlastně neměla konat, protože ty závazky by měly být dodrženy. Pak ta sum tak jak jsem říkal v minulosti, a eh, platba je logický důsledek eh, závazků. A v tomto smyslu bychom vlastně neměli diskutovat o tom, co je zcela evidentní. A neměli bychom se e, zaměstnávat něčím, co je zcela přirozené. Je to opravdu ostuda pro instituce. Vytváří to mm, velmi špatnou důvěryhodnost institucí a vytváří to nedůvěru vůči evropským institucím. Pokud přijmeme e, směrnici, kde budeme Eh, požadovat, aby podniky a lidé platili do 70 eh, dnů, tak jak je to možné, že Evropská unie není schopná dodržet eh, svoje povinnosti a ohrožuje tím významné projekty? To je další důvod pro negativní vnímání ze strany občanů. A když hovoříme o těch platbách a neproplacených fakturách, tak samozřejmě, že lidé si říkají, ano, oni chtějí zase další peníze, mm, ty částky jsou vyšší než to, co se stanovilo, musí se přijímat opravné rozpočty a když se přijímají rozpočty opravného typu, tak lidé si říkají, oni chtějí ještě další peníze. A ve skutečnosti my v podstatě pouze říkáme, že je nutné zaplatit existující dluhy, že je nutné dostat, dostat závazkům je to velmi důležité a musí tady být určitý systém prevence, abychom se už nikdy nedostali do tak vysoké výše neproplacených eh, faktur. Je nutné přesně definovat, eh, jaká částka je přístupná. Je tady přece jenom něco pozitivního. Rada povoluje eh, výdaje pro projekty a programy a ty projekty se plní nebo se realizují. To znamená, eh, že ty projekty jsou jakýmsi důkazem úspěšnosti politiky. Ale často rada dává toto povolení a v podstatě doufá, že nedojde k této konečné realizaci, ale ta realizace proběhne a tím pádem vygeneruje potřebu pladeb. Je tedy nutné, aby tato otázka jednou provždy zmizela, je nutné, aby tento politický problém eh, byl eh, přetransformován do technického řešení a je nutné konečně mluvit o tom, co skutečně občany zajímá. Je nutné hovořit o našich prioritách a naše priorita na rok 2016 je podpora podniků, zaměstnanost, vnitřní solidarita, vnější solidarita a také bezpečnost v Evropské unii. To jsou cíle, o kterých bychom měli hovořit a to jsou věci, které zajímají občany. To je naše poslání a o těchto prioritách bychom měli hovořit. Ty by měly eh, nás zaměstnávat a naplňovat čas, který věnujeme této práci. Děkuji. Pan Donomu. Pane eh, mm, mm, přece no, takový prázdný dokument eh, tady, to mě trochu nehraje, to je podle mě neakceptovatelné, protože tam jsme měli deset závazků a ty by se měly nějak vážit v číslech v tomto dokumentu a tam není nic. Já si myslím, že to je neakceptovatelný postup. Já hm, hm, také mám podobné otazníky. Za těchto podmínek nelze pracovat a pokud ano, tak již nebudeme hovořit eh, za pár let o Evropě. Hm, to znamená, že eh, tedy eh, Eh, pokaždé, eh, když eh, jednáme o tom, jak peníze dostat do rozpočtu, tak je to problém. A, hm, takže by, musíme ten systém změnit, to je jasné. Pan Maňka? Děkuji za slovo, pane předsedo. Před několika měsíci jsme zde měli zasedání společně se zástupci národních parlamentů. Byli tu také poslanci z Francie, Španělska, kteří jsou zároveň i starosty nebo um, primátory svých měst a oni nám říkali, že už celé roky nedostávají zaplacené faktury. Žádné tlumočení, že nie? I... Merci. Eh, pred niekoľkými mesiacmi jsme mali zase. Před několika měsíci se konalo zasedání se zástupci národních parlamentů. Byli tam poslanci z Francie a Španělska, kteří jsou také i primátory nebo starosty některých oblastí v svých zemích si stěžovali, že někteří už celé roky nemají proplacené faktury i někteří z mé země jsou tím znechuceni, zejména starostové malých obcí. Oni říkají, že nebudou chtít čerpat tyto finance z evropských fondů, protože mají pak obrovské problémy, když jim někdo neproplácí faktury celé roky a říkají, že se radši, raději obejdou bez těchto projektů. Říkám to proto, že už jsem několikrát požádal abychom si měli zažádat o analýzy. A ty analýzy by měly zajímat Evropu, pardon, komisi, radu i parlament, aby se ukázalo, co se způsobuje tímto nezaplacením. Některé členské státy to řeší tak, že ze svého vlastního vnitrostátního rozpočtu e, sanují tyto nezaplacené faktury, aby nespůsobily nějaké řetězce nezaplacení, ale jiné členské státy to takto neřeší, takže měli bychom opravdu poznat dopady tohoto jednání a potom, pokud bychom je znali, tak by se nám možná podařilo přesvědčit členské státy, které jsou proti, že právě jejich primátorové, starostové, eh, školy nebo nemocnice mají potíže s neproplacenými fakturami. Takže navrhuji, abychom měli skutečné analýzy dopadů neproplácení faktur, konkrétní příklady konkrétních členských států. Děkuji. Merci. Merci, monsieur Manka. Alors. Děkuji, pane Manka. Nikdo další už nežádá o slovo? Možná paní Kalvinu by nám mohla potvrdit. Pan Mangal? Velice rychle jenom dvě otázky, abych ještě eh, podpořil to, co řekl pan Altui a také ještě, aby doplním dvě otázky. Velice rychle, které mě teď napadly. Tady jsme dostali nedostatečné informace, pokud jde o to období a především, eh, eh, jaké to jsou koncepcí, eh, jak jsme na tom, tedy věděli jsme, jak to bylo do mm, prosince 2014 a potom, mm, jak to bude, tedy nejenom až do konce roku 2016, ale do konce našeho funkčního období. A zde jsou určité spekulace o tom, že snad se nějak zázračně, spektakulárně e, sníží toto, dojde ke spektakulární redukci e, a e, v následujících letech tedy se sníží počet těch, nebo množství, objem těchto plateb kvůli realizaci projektů. A potom taková filozofičtější otázka. Kdo financuje koho? Tedy, jak to je? tato čísla nezaplacených faktur, samozřejmě ekonomicky řečeno, to je dluh, který má eh, eh, Evropská unie vůči evropským občanům. Takže oni nejsou schopni ale <laughs> se toho domáhat, protože občané nejsou bankou a tak dále, ani nevědí, že by se toho mohli domáhat. A vlastně eh, zde vlastně to je dluh a kde ta druhá strana nemá možnost ani žádat zpět vrácení těch částek, ani dostat ty eh, patřičné eh, služby. Děkuji. Paní Kalvinio? A potom bych chtěl, abyste se vyjádřila k tématu, o kterém se diskutuje, to znamená plán plateb. A to v podstatě je Eh, další eh, jaksi mm, nekonsistentnost, která vyplývá z těch dokumentů komise. Je to i předmět dopisu, který eh, dostane co nejdříve paní Čorčeva. Dobře. Já jsem trochu zklamána, poněvadž my jsme vložili velké úsilí do toho platebního plánu. My jsme se snažili schromážit všechny informace, aby to bylo jasné a opět, aby to bylo zcela transparentní. I didakticky jsme se to snažili vyjádřit, hledali jsme ukazatele, abychom zjistili, jak je to s platbami v různých eh, eh, rubrikách, kapitolách eh, rozpočtu a mm, to je plný obrázek ke konci roku 2014 a je tam výhled na rok 2015-16 podle mandátu, který byl dán ve společné dohodě z minulého roku, kde se hovoří o eh, programech z minulého programového období a hovořilo se o tom, jak eliminovat ty nahromaděné eh, neuhrazené faktury. Samozřejmě velice rádi doplníme tyto informace, ale já se k tomu ještě vrátím za chvíli. Já nechci tady eh, zbuzovat nějaké falešné naděje. Za druhé, chci potvrdit, že když hovoříme o platbách a závazcích eh, za příští platby vzhledem k několika letému charakteru eh, pro, eh, rozpočtu vzhledem k struktuře plateb a vzhledem k struktuře programu a těch plateb, to znamená nejprve zálohy, potom postupné platby, to je například okruh 1b, tedy politika soudržnosti, to je velká položka rozpočtu a tam je hodně proměrných potom, když má dojít k platbám a závazkům za budoucí platby. Několikaletý charakter znamená, že zde vypadá ta struktura cyklicky. Ten rozpočet vypadá cyklicky. To znamená během tohoto roku a příštího roku. Pokud rozpočet bude dostačující, tak budeme schopni vyřešit Mm, eh, ty eh, neuhrazené závazky z minulého období. Ty nové programy zatím jsou na začátku, v prvotní fázi. Dokonce ani jsme ještě neodsouhlasili programy všech států ve všech oblastech. Většinou by měly být odsouhlaseny tento rok. A poté se začne s předfinancováním, ale mm, míra, do jaké to bude mít vliv na Eh, rozpočet na ty průběžné platby, tak to bude záviset na, to, jen na tom, jakým tempem se budou ty programy realizovat. Takže v této fázi je nemožné vědět, jaký bude tlak na platby. Zdále to bude tlak způsobený v roce 2018, 19, 20 a nevíme ani, jak ten profil se bude vyvíjet v posledních letech stávajícího programového období. Takže je těžké odhadnout, jak to bude s platbami za rok 2000, za, po roce 2016. Snažíme se, ale závisí to, jakým tempem budou se programy v členských státech realizovat. A teď pokud je odhady tohoto tempa implementace, tak tam člověk může být optimista nebo pesimista, ale ty ukazatele, které určují to tempo, tak jsou některé čistě politické, některé čistě operační, operativní a některé finanční a někdy jde o to schopnost členských států zajistit předfinancování. To také má dopad na implementaci. Je tedy eh, přirozené si uvědomit, že během eh, toho období ty platby se budou vyvíjet cyklicky. To znamená, v posledních letech stávajícího víceletého rámce dojde k velkému tlaku na eh, finanční potřeby, na platby. A poslední poznámka týká se procesu a příštích kroků. Mysleli jsme si, že nejlepší věc, abychom, odpout, od, abychom izolovali tu diskusi o platbách a abychom tedy oddělili toto od vyjednávání o rozpočtu na rok 2016, tak nejlepší způsob by byl, aby oba rozpočtové orgány se dohodly na určitých principech, aby vytvořili takovou společnou diagnózu protože v minulém roce jsme strávili spoustu roku, abychom vůbec provedli správnou diagnózu problematiky plateb. Proto jsme předložili návrh společného prohlášení a pokud obě vaše instituce, tedy obě instituce to odsouhlasí, případně hm, s tím, že předloží nějaké pozměňovací návrhy, tak potom bychom se dohodli na určité společné vizi, jak ten problém řešit a mm, samozřejmě s tím, že tam nebude nějaký závazek e, e, rozpočtových orgánů, co by mělo figurovat v rozpočtu na rok 2016 a tak dále. Já bych ráda tedy, abyste e, se vyjadřovali k tomuto, abyste kladli otázky, ale podle mě mm, možné řešení je právě toto společné prohlášení, tak abychom potom začali vyjednávat eh, na takových solidnějších základech a oddělili od toho tu diskusi o platbách. V tom platebním plánu, plánu plateb, řešíme nejenom je eh, okruh 1b, tedy soudržnost, ale i další eh, okruhy 1a a 4. A někteří z vás, myslím, pan Fernandez to také zmínil a jiní, skutečně to jsou okruhy nebo rubriky, které měly velký problém s alokacemi finančních prostředků ukazatele, které jsme použili, ty se týkaly právě eh, těch nahromaděných eh, nezaplacených faktur, plateb a potom ty úrokové platby, které musíme uhradit, eh, nebo tedy penále těm konečným příjemcům z titulu spožděných plateb, tak ano, komise musí platit úroky a penále a když, eh, jsme, když připravujeme návrh rozpočtu na roky 2016 až 2017, tak se budeme snažit, aby tyto další kapitoly nebo okruhy byly v pořádku, tak aby v těch ostatních oblastech nevznikl stejný problém s nahromaděnými fakturami. Dokumentace je k dispozici a pokud vás budou zajímat další ukazatele či informace, tak vám je rádi poskytneme. Děkuji. Merci, merci madame. Děkuji. Ještě předtím než dám slovo panu Albrechovi. Chtěl bych říct, že my jsme nechtěli omezovat prognózy na eh, rok 2015-2016. My jsme eh, chtěli být v situaci, kde bychom měli přehled a kde bychom mohli předvídat. Vy nám říkáte, že samozřejmě je tady víceletý rámec, neví se, co se bude dít, ale my nemůžeme takhle dále pokračovat. Musíme se dohodnout členskými státy na ustanovení, která by umožňovala naplánovat jednotlivé operace a mít informace v rámci eh, té platební lhůty, eh, tak, aby každý partner eh, plnil svoje odpovědnosti. Jinak budeme Eh, Vydání na pospas tomu neporozumění, těm neproplaceným fakturám a tomu, co to vše může vyvolávat z hlediska neporozumění dané situaci. Toto bychom měli nějakým způsobem eh, zahrnout do smluv, kontraktualizovat s těmi jednotlivými subjekty. Není možné říkat, až budeme připraveni, tak vám eh, zaplatíme danou fakturu. Není možné, abychom pokračovali tímto způsobem. To, že ty dva orgány se musí domluvit, samozřejmě, ale eh, když se setkáte tedy eh, s tou rozpočtovým orgánem z druhé strany, tak tam máte mluvčího, jehož mandát je stanoven v ECOFINu a to je jako kdybyste mluvil do zdi. Není možné, aby to takto pokračovalo. Eh, budeme mít seminář mezi ministry financí a delegací rozpočtového výboru. Takže pan Olbricht, prosím, máte i think there are one, one... <clears throat> Já se domnívám, že zde ještě zbývá jeden komentář a jeden dotaz. Komentář. Pro náš výbor i pro výbor regi je důležité, že pokud nedojde k zaplacení těch faktur a je tam nějaké, jsou tam ty nedoplatky, tak otázkou tedy je, kdo, eh, na koho to dopadne. V některých členských státech je to tak, že některé Členské státy vyplácí z národního rozpočtu e, ty peníze, třeba je to ministerstvo financí, takže na ty peníze nečekají ti koneční příjemci, ale na ty peníze čeká vláda, což také ovlivní i e, to situaci vlády. Ale v některých členských státech to tedy nemá přímo dopad na konečné příjemce, pokud tedy ta vláda nezmění svůj přístup v této věci protože vláda bude vědět, že ty peníze asi brzy nedostane, pokud tedy si bude myslet. Takže otázkou je také, kdo je tím platebním orgánem, kdo čeká na ty peníze, ti koneční příjemce nebo ten vnitrostátní rozpočet. A e, letos by se to mělo snížit z 24 na 20 a příští rok na 2. Možná mám takovou naivní otázku, ale tím se vyřeší jenom ty bývalé nedoplatky, nebo jsou do toho započítány i ty případné nové nedoplatky? Takže jak to bude prostě s těmi novými fakturami? Ne, nebude to tak, že v roce 2016 tam budou nedoplatky z, těch, z toho minulého období a pak tam ještě budou další nedoplatky z těch nových? Přesně o to jde, ano. Prostě my se snažíme vyrovnávat s tou minulostí, ale objevují se tady nové faktury a nevíme, jak se budou platit. Madame Calvinio opin. Paní Calvinio kývá hlavou. Yes, thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi dva komentáře k této otázce, která je velice na místě. Kdo, na koho to dopadne? Kdo uh, bude znevýhodněný? V minulém roce, když došlo k nedostatku prostředků na platby, tak jsme se snažili minimalizovat eh, tu, tu škodu, to poškození. Byla to aktivní zpráva plate, tak jsme to nazvali. Každé generální ředitelství identifikovalo priority kam by se prioritně ty platby měly zaslat. Například jsme řekli, že prioritou by mělo být pokračování programu, aby se snížil dopad na reálnou ekonomiku. Takže jsme prioritou bylo eh, placení malým a středním podnikům eh, než velkým firmám, placení soukromým podnikům než státům, eh, placení do států, v nichž probíhá záchranný program než jiným státům a tak dále. Bylo to skonsultováno se, schvalujícími úředníky a cílem bylo snížit dopad na konečné příjemce. Až eh, přineseme výroční zprávu, tak uvidíte, že celkové náklady eh, byly velice nízké, eh, ty, které mm, souvisely s úroky z prodlení, protože jsme se opravdu snažili minimalizovat ten dopad na ty konečné příjemce. No a pak ta otázka jak je to s přístupem členských států, s těmi platbami, tak to záleží na tom, jak ty členské státy mají postupy. Některé vyplácí zálohy těm konečným příjemcům a jiné mohou mít jiné postupy. Ale co se týče nás a těch přímých plateb, tak my jsme se snažili prioritně zaslat tyto platby, abychom co nejvíce podpořili kontinuitu programů a abychom nespůsobili nezvratitelnou škodu buď reálné ekonomice nebo jednotlivým příjemcům. Můj druhý komentář se týká vaší, otázce, vaší otázky, zda se jedná pouze o ty staré e, nedoplatky, anebo zda se vlastně akumulují ještě nové, nebo se budou akumulovat. E, tam teď se snažíme vyrovnat eh, s těmi nedoplatky z minulého programovacího období. Ty nové programy, ty začnou až letos, to znamená, že rok 2016 bude rok zahájením a rok 2017 bude rok, kdy už by měly všechny projekty být plně rozběhlé snažíme se eh, upravit rozpočet na rok 2016 takovým způsobem, což tedy teď vlastně říkám něco, co ještě komise, kolegium eh, komisařů neschválilo, ale snažíme se prostě do toho návrhu rozpočtu eh, začlenit částku, která by měla odpovídat těm novým fakturám, aby se tam nevytvářely nějaké další nedoplatky na ty to znamená, budou tam prostředky na platby, které by měly zaplatit všechny ty potřeby programů v roku 2016. Ale zde ještě opravdu chci zdůraznit, že je dost obtížné eh, vytvářet nějaké prognózy eh, do větší budoucnosti než po roce 2016. Záleží to také na tom, jakým eh, tempem budou postupovat členské státy. Členské státy, pokud budou rychle, tak budou potřebovat v roce 2017 víc peněz a pokud e, budou pomalejší, tak se to vlastně všechno posune až ke konci toho stávajícího víceletého finančního rámce. Ale když hovoříme o těch dvou mm, milionech, miliardách, tak to jsou ty nedoplatky z minulého programovacího období a budeme doufat, že ten stávající rozpočet bude dobrý a že bude brát v úvahu všechny tyto věci, aby se nevytvářely další balíky neproplacených faktur, které se budou řešit. Tady celá otázka se točí kolem toho, jak to uřídit Zkusme se zamyslet nad odpovědností jednotlivých členských států a těch subjektů, kteří by se měli eh, zavázat na určitou dobu, na určité období. Není možné, aby tady byla tato nepředvídatelnost, anebo ty členské státy si musí počítat, že to je nepředvídatelné a tím pádem by měly mít odpovídající částky. Pan Maňka. Děkuji, pane předsedo. Uveďme příklad. Nějaká země překlene platby zaplatí svým starostům a primátorům a stejná země nedává příspěvky do evropského rozpočtu. To je takový cyklus. Možná by stačilo, kdybychom to věděli, udělali by se zápočty a snížili bychom celkové závazky. Takže naléhám na to, abychom si udělali analýzu v této oblasti, abychom věděli, kdo komu jakou částku dluží a co s tím eh, způsobí. To je velmi důležité. Děkuji. Já myslím, že by to byla zajímavá práce. Nevím, jak to probíhá v těch jednotlivých členských státech, ale já vím, jak to probíhá ve státě, z kterého eh, pocházím a kde jsem poslancem. Já jsem napsal všem předsedům regionálních rad, aby sledovali eh, tyto platební operace. Popravě řečeno, jediný region mi eh, odpověděl s relativní přesností. Ostatní regiony hm, na mě působily, eh, jako kdyby vše chtěli předfinancovat. Takže to by skutečně byla eh, zajímavá kontrola, kterou by bylo dobré udělat eh, s poslanci těch jednotlivých regionů, tak abychom věděli, jakým způsobem to probíhá a abychom zjistili, zda se postupuje dostatečně důsledně při vyrovnání těchto operací. Takže Eh, to by také umožnilo přiblížit Evropu občanům a těm jednotlivým územím. Pane Donano, ano, to byl přesně smysl mého vystoupení, tak se omlouvám. Chci říct ten jev není nový. Před deseti lety, nebyl byste eh, předsedo právě regionální rady? Ano, přesně tak. Já jsem řídil region a právě jsem narážel na tyto potíže. Eh, ty potíže spočívaly v tom, že ty evropské peníze přicházely s obrovským spožděním takže my jsme potom eh, se rozhodli, že to budeme předfinancovávat. Mnoho regionů tak postupovalo, my jsme předfinancovali všechny evropské operace, ale úlohou regionů vlastně není, aby tady fungovali jako bankéři. Eh, ty regiony eh, by měly spíše dohlížet na to, aby ty obce a územní orgány mohly správně realizovat eh, tyto projekty. Takže potřebujeme nějaký jiný systém. Tady se musí vytvořit, nějaká, mm, vytvořit nějaký postup, kde bychom zabránili těmto spožděním. Když přecházíte z jednoho období do eh, druhého, to znamená 6 let, 7 let, vždy je tam určitá, eh, určitá přestávka. Já jsem to zažíval jako předseda regionu. Prostě během toho jednoho roku se neděje vůbec nic, protože se ještě nedokončily ty eh, předchozí projekty a nemůžete rozjíždět nové projekty. Takže by bylo dobré toto nově uspořádat a také eh, nově vytvořit harmonogram. Já myslím, že tím bychom ukončili tento plán plateb a hlavně problematiku zaplacení eh, těch neuhrazených faktur. Paní Calvino, mm, bylo by dobré, abychom se dohodli na tom, co bude představovat takovou tu rozumnou částku těch neproplacených eh, faktur. Vidím, že naše příští jednání bude velmi vášnivé. Takže tím to ukončíme a mm, v každém případě bych chtěl poděkovat panu Nick Čenec Evropské investiční banky, který je ředitelem speciálních operací a speciálního oddělení. já bych chtěl poděkovat panu Birkatovi Šmitovi z komise, který je acting director DG Actin L. Víte, že mm, pilotní projekty byly rozvíjeny v tom smyslu, že jsme se snažili podporovat projektové dluhopisy v rámci Evropské unie. Víte, že tato operace probíhala až do 31. prosince 2014. Já bych chtěl poděkovat našim hostům za to, že nás budou informovat o této iniciativě projektových dluhopisů, popíše nám průběh této akce a předávám slovo panu Nick Janetovi. Si, si vous avez un autre ordre à nous proposer, je... Pokud nám chcete navrhnout jiný postup, jsme zde proto. Ne, děkuji, já myslím, že začnu za komisi. Dnes jsme si pro vás připravili prezentaci o projektových dluhopisech. Já se ujmu první části a můj kolega se ujme druhé části. Dnes za vámi přecházíme, abychom vás informovali o té první části pilotní fáze projektových bondů. Připravili jsme si prezentaci, která vás informuje podrobněji o kontextu tohoto projektu. Na snímku, který vidíte, jsme schrnuli strukturu celé iniciativy. Jenom vám připomenu, že myšlenkou projektových dluhopisů bylo doplnit nebo umožnit financování infrastruktury, posílit investice ze strany soukromých investorů. A protože to byla pilotní fáze, tak jsme chtěli vůbec zjistit, zda tato metoda bude fungovat. Jakým způsobem jsme postupovali? Chtěli jsme posílit ratingový, úvěrový rating právě prostřednictvím EIB. Chtěli jsme zajistit riziko a Eh, také jsme chtěli i pokryt případnou ztrátu, aby se nakonec tedy využil pákový efekt pro čerpání evropských fondů. Také EIB eh, zde pomáhala intervenovat v tom, aby se také posílila ta situace, aby se tam využila expertíza této banky, zkušenosti a i vlastně dobrá pověst. Pro zajištění na dalším snímku vidíme oblasti, na něž jsme se zaměřili, zejména je to eh, dopravní projekty TNT, energetika TNE a širokopásmový internet. Celkově to bylo 230 eh, milionů v rozpočtu na eh, v rozpočtu EIB potom nabídla úvěrové posílení prostřednictvím celé řady různých finančních nástrojů za tím účelem, aby dluhopisy měly dobrý rating, aby byly zajímavé pro investory eh, z eh, soukromého sektoru. Jak jste již dobře řekl, tak v prosinci 2014 skončila ta um, první období schvalování a projekty, které byly schváleny, Eh, získají podpis během tohoto a příštího roku, protože, jak si dokážete představit, ta dokumentace ohledně těchto projektových dluhopisů je dost eh, obsáhlá a složitá. Na dalším snímku pouze připomínáme, že kromě toho půlroč každo, mm, mm, výkaznictví, které bude každý půl rok. Bude zde také výkaz v písemné podobě, také je tam výroční zpráva podle článku 140 finančního nařízení. Také tam bude zpráva průběžná, která byla vydána na konci roku 2013. Také probíhá vnější hodnocení celé této iniciativy. Mm, to bylo dokončeno v červnu 2014 a ty výsledky jsou veřejně k dispozici. V současnosti také zadáváme závěrečné hodnocení a doufáme, že do konce tohoto roku vám budeme moci poskytnout konečné vyhodnocení celé této pilotní fáze iniciativy projektových dluhopisů a že se tedy budeme moci zamyslet, jak s tím dále pokračovat v kontextu CEFu. Iniciativa projektových dluhopisů byla zahájena v určitém politickém kontextu, který se od té doby vyvinul. Asi si také na to dobře vzpomínáte, protože právě váš výbor byl jedním z hlavních výborů, které se zabývaly tímto eh, projektem, souviselo to s investičním plánem předseda Junkra. Investice se staly prioritou. Eh, předseda komise Juncker eh, představil speciální plán investic a s tím byly spojené i projekty, jako bylo poradenské centrum a také speciální platforma pro projekty souvisí to vlastně i s kontextem Unie kapitálových trhů, i se zlepšením dohledu nad trhem. Chtěla bych pouze říct, že třeba EIOPA teď v současnosti analyzuje infrastruktury v rámci mm, Solventnost 2. Výsledky se očekávají v červnu tohoto roku. Toto úsilí na evropské úrovni eh, se rovněž zobrazilo v tom, že i na celosvětovém úsilí se klade otázce investic větší důraz, zejména je to třeba debata na úrovni G20 a OECD. Takže i zde probíhá práce, mm, která má usilovat o to, aby investice byly pojaté jako speciální skupina, aby se také schromažďovaly údaje o dlouhodobých investicích a projektech, aby třeba investici, investi, Eh, institucionální investoři měli větší přístup k eh, informacím o těch projektech, aby tedy na tyto projekty mohli přispívat i soukromí investoři. Podívejme se teď na rozvoj trhu. V loňském roce došlo k rekordu v počtu těchto eh, mm, projektových aktivit na celosvětovém trhu, ale dokon, ale i banky nyní mají větší chuť k dlouhodobému financování, k poskytování dlouhodobých úvěrů. Ehm, nicméně je zde eh, jsou zde určité problémy v určitých zemích a odvětvích. Investiční plán předseda Junkra se snaží brát v úvahu jak eh, tu nabídku, eh, jak eh, nabídku i poptávku a obě strany posílit. Na konci mé části této prezentace bych vám ještě chtěl ukázat snímek, který ilustruje to, co jsem říkal. Jedná se o navýšení těch dluhopisů. Vidíme, že od roku 2012 se počet těch vydaných dluhopisů výrazně zvyšil. Pokud se podíváme na tu červenou křivku, tak i ta křivka se od roku 2012 výrazně ehm, navýšila. Ukazuje to, že se zvyšuje počet po projek- eh, zvyšuje zájem o projektové dluhopisy v Evropě. A my se domníváme, že to souvisí i s právě naší iniciativou projektových dluhopisů, která dává této třídě aktiv eh, větší důvěru. A teď předávám slovo kolegovi z Evropské investiční banky. Ano, děkuji. To je velké potěšení, že jste mě pozvali, abych vám vysvětlil, co jsme udělali s touto iniciativou projektových dluhopisů. Je vždycky lepší hovořit o tom, co bylo již vykonáno, než co teprve se bude dělat, tak jak jsme vysvětlovali dříve, ale teď již máme za sebou konkrétní úspěchy. Za prvé, pokud jde o počet transakcí, které byly uzavřeny při využití eh, unijního rozpočtu, tak k dnešnímu datu čtyři během pilotní fáze, první ve Spojeném království, eh, Greater Gabart, eh, projekt offshore, přenos videových sítí offshore, který propojuje velkou, velkou tedy větrnou elektrárnu offshoreovou a napojuje na síť a potom za druhé první mm, projekt na Zelené louce, e, to je e, dálnice v Belgii a potom e, mm, vlastně potom, potom první vlastně kapitálové financování širokého pásma v Evropě, to byl projekt ve Francii a nakonec do těchto transakcí, které profitovaly z unijního rozpočtu, lze ještě i citovat dálnici A7 v Německu. To je významný projekt, který ukazuje, jak tento nástroj je cený ve všech zemích EU, od tedy těch s nižším či vyšším ratingem. A potom finanční technologie, to znamená ten nástroj, který podporuje úvěry, to je vlastně E, motor této iniciativy, to také používá EIB u dvou transakcí, které zatím neprofitovaly z evropského rozpočtu. Důvod, proč nečerpali z unijního rozpočtu, to byl, že objem rozpočtu na energetické projekty byl mm, tento e, byl tedy vyčerpán tím projektem Greater Gabard, takže jde o projekt Castor, skladování plynu, jak víme, to je projekt, který Eh, potom se dostal do veřejného vlastnictví v důsledku eh, celé řady seismických, seismických událostí, eh, zemětřesení. A v neposlední řadě je to Gwinty Moore, což je opět projekt pro propojení offshoreového zařízení, opět tedy větrné elektrárny propojení se sítí v, ve Spojeném království. Takže je to nástroj, který podporuje Eh, úvěry a vlastně zde eh, takto jsme mohli v Evropě získat 4,4 miliard euro eh, a 2,5 bylo vydáno na dluhopisy, což i znamená 6 miliard vlastně takto bylo získáno hm, tím pakovým efektem a 200, 293 milionů eh, šlo z rozpočtu EU. A co je nejdůležitější, je, že máme zde teď eh, hodně věcí v přípravě na eh, další léta 2015 a 16, jak bylo řečeno. Vlastně my na konci 16 uzavřeme projekty, které byly odsouhlaseny naším představenstvem v minulém roce. Já doufám tedy, že příště tedy, pokud nás opět pozvete, tak já doufám, že tady na tom grafu bude více barevných skvrn a my anticipujeme, že během tedy životnosti toho životního projektu také uzavřeme operace v Itálii, v, v Nizozemsku a tak, jak jsme tedy uzavřeli ve Francii, ve Španělsku, ve Spojeném království, v Belgii a v Německu. A teď pokud jde o výstupy, čeho jsme do, eh, do, dosáhli, takže já se zaměřím na tři hlavní úspěchy. Za prvé, ta iniciativa projektových dluhopisů přispěla bez pochyby k tomu, že skutečně zde vzniklo financování eh, dlouhodobých infrastrukturních projektů. Mm, to jasně ukázal ten slide pana Šmita. O tom není pochyb, že tato iniciativa zde sehrála zásadní roli. A za druhé, finanční nástroj, tedy pro, eh, eh, ten nástroj projektových dluhopisů a ta finanční technologie ukázala, že je efektivní, vlastně, že díky ní jsme byli schopni v podstatě i zvýšit rating projektů a nakonec, co je nejdůležitější, je, že eh, teď velice dobře plníme plán, eh, pilotní fáze, která eh, to znamená 5 až 7 transakcí do konce roku 2016, takže zatím to se všechno plní včas. Další slide. A co bude dále? Zde Eh, já si myslím, že lze anticipovat dvě věci. Za prvé doufáme, že i mm, v závislosti na externí vyhodnocení iniciativy Connecting Rock Facility, tak dojde k rozšíření této iniciativy projektových dluhopisů pro ty tři eh, sektory, které spadají pod CEF. A za třetí můžeme i anticipovat využívání této finanční technologie v investičním plánu pro Evropu, to je ten takzvaný Junckerův plán, samozřejmě ten pokrývá celou řadu sektorů, než ty, které spadají do té pilotní fáze v rámci CEF. A jenom takové rezime nakonec. Takže eh, po naučení. Ano, tento nástroj, tam, kde se použil, tak skutečně eh, znamenal velké finanční výhody státním orgánům, a veřejným orgánům a i smysluplně e, se stal tedy dlouhodobou alternativou dlouhodobému financování, e, které normálně poskytují banky. A potom opět i mm, společenství investorů nám říká, že ano, že je to láká a láká je tedy teď e, jít do těch infrastrukturních projektů a jejich financování a dále znamená to větší transparentnost, předvídatelnost eh, mm, a mm, více se zdůrazňuje projektové financování. Eh, takže to je eh, mm, obsaženo v těch závěrech. A nakonec bych ještě řekl, bez ohledu na toto všechno je důležité, aby aby ty orgány, které zadávají veřejné výběrové, které organizují veřejné výběrové řízení, tak aby strukturovali eh, ta výběrová řízení takovým způsobem, aby usnadnili přístup eh, přístup eh, i soukromých financí a dlouhodobých financí k těmto projektům, to je důležité. A, takže to je vlastně základní premisa pro úspěch tohoto plánu projektových dluhopisů v Evropě. Takže, pane předsedo, pokud členové budou mít otázky, tak rád na ně zodpovím. Děkuji. Merci, monsieur, pour cette... Děkuji, pánové, za tyto prezentace. Mohli byste nám ještě připomenout, co to stojí z hlediska evropského rozpočtu a jak se propojuje tento náklad z hlediska evropského rozpočtu a celkové schéma. Někde jsem četl, že to stálo 230 milionů z rozpočtového hlediska. 230 milionů. Ale to je v podobě půjček nebo grantů. Thank you, thank you very much. Ano, děkuji za tento dotaz. Prostředky z toho rozpočtu jsou 230 milionů, jak říkáte, je to z toho uplynulého programovacího období. Byly to prostředky, které byly speciálně vyčleněny na to, aby se soustředili na tři portfolie, to znamená jednak energetické projekty, tam bylo 10 milionů, dále širokopásmový internet a telekomunikace, to bylo 20 milionů, a potom oblast eh, dopravy 200 milionů. Takže tyto částky eh, tedy byly započítány EIB a eh, podle rizika, které bere na jedné straně Evropská unie a na druhé EIB, Eh, to bude vlastně rozloženo. Evropská unie bude brát tu první, eh, to první riziko a ty první ztráty a EIB to druhotné riziko a druhotné ztráty. Samozřejmě, že doufáme, že po dokončení toho období to bude tak, že se nám ty prostředky vrátí ale to samozřejmě bude záležet na tom, zda tam dojde či nedojde ke ztrátám v těch jednotlivých oblastech. Děkuji. A děkuji za toto. Upřesníte tabulce, kterou jste dali na straně 8. Jsou dvě čísla. První číslo, to je záruka zřejmě, a druhá částka, nebo druhé číslo, například Gabar, 46 milionů, to je to, co je zárukou a 305 milionů, to je celková částka té půjčky, která byla poskytnuta, je to tak? That is, that is correct. So let's... Ano, je to, jak eh, říkáte. Vezměme si jako příklad Gabat. EIB vydala akreditiv projektové firmě ve výši 46 milionů. V současné době je to vlastně pouze částečná záruka. Pokud bude nutné, tak ta firma může eh, si vyšádat tuto záruku eh, za různých okolností, kdyby došlo k nějakým tedy negativním okolnostem, došlo by tam k nějaké tíživé situaci, zatím to ještě nebylo vyžádáno. 305 eh, milionů to je výše dluhopisů, které byly vydány firmou Gabard. Byly to dluhopisy uvolněné na trh a výs, výnos z těchto dluhopisů bude vlastně tím nadřízeným dluhem. Takže bude to ještě navíc k e, aktivům e, sponzorů toho projektu. Takže tam vlastně budou ta aktiva plus ten nadřízený dluh 305 milionů, tedy ten nadřízený dluh z toho výnosu dluhopisu z 305, plus je tam ještě záruka bankovního akreditivu a ta záruka může být eh, tedy požadována, pokud bude zapotřebí. Myslím si, že konkrétní tato transakce byla zrovna zajímavá, protože tam byly velice zajímavé eh, eh, částky toho dluhopisu. Byl tam vlastně trojnásobný zájem, třikrát větší, než byl počet těch vydaných dluhopisů. Takže to ocenění dluhopisů bylo takové, že ten nadřízený dluh je zřejmě nakonec vydán vlastně v úplně nej, v ideálních podmínkách, v těch nejlepších podmínkách, jakých by to bylo možné na trhu. Poslední otázka. Ta emise a záruka je v librách, je to tak? Bylo to emitováno a záruka je v librách. Par rapport à l'euro, a pokud Libra eh, bude revalvovat ohledně vůči euru, eh, znamená to, že tam bude eh, ztráta v souvislosti s kurzem? Uh, well, in, indeed the, uh, the... Ano, ta záruka je v Librách. A pokud by bylo o tu záruku požádáno, pokud by byla ta záruka aktivována, tak by to bylo uvolněno z EIB, e hodnota v portfoliu EU se vypočítává podle směného kurzu. Já teď nemám úplně přesně technické podrobnosti o tom, eh, jaká hodnota teda byla napsána vlastně v těch eurech v EIB, ale mohl bych to třeba potom eh, případně zjistit a doplnit. Děkuji. Pan eh, Kormel. Vielen Dank. Äh, Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já musím přiznat, že tyto, tato vystoupení, za která vám velmi děkuji, mě zmátly více, než že by mi přinesly určité vyjasnění. My tady hovoříme o projektových dluhopisech. A já si tady kladu, jak to souvisí s transparentností našeho rozpočtu. To je velké slovo. Jakým způsobem eh, toto zhodnotit z hlediska transparentnosti. Popravdě řečeno, já nechápu, proč vůbec v tomto parlamentu se zabýváme těmito finančními modely. Na straně 8 jsem se dočetl, že je tam projekt v Německu, je to dálnice A7 a to je tady popsáno jako projektový dluhopis. A víte, že v Německu ministr financí v této době eh, platí negativní úroky z hlediska sedmiletého období, takže si kladu otázku, kde je vlastně výhoda toho financování těmito eh, projektovými dluhopisy proč přistupujeme k těmto komplikovaným finančním modelům, kterým romuzí, rozumí pouze experti, v každém případě občané jim nerozumí. Kde je, ten, kde je ten, ta skutečná výhoda z hlediska ekonomiky? Proč tady nemáme možnosti jasného, transparentního financování v rámci Evropské unie? Pokud se Evropská unie domnívá, že musí budovat dálnice v Německu. Nemám nic proti tomu jako Němec, ale jako člen Evropského parlamentu mám dojem, eh, že eh, to příliš neodpovídá subsidiaritě. Já mám tedy obrovské problémy s těmito produkty, protože mám eh, pocit, že tady vůbec nemáme přehled a nechápeme, všechna rizika, kdo nese náklady a jaké jsou tady podmínky. Merci, monsieur Colbert. Děkuji. Takže pan Žaný má nyní slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat našim hostům za jejich eh, referát. Já nejsem zas tak nadšený těmi výsledky eh, tohoto pilotního projektu. Pro mě to bylo spíše selhání a já stručně řeknu proč. A rád bych slyšel odpovědi k těmto bodům. První bod. Asi tyto projekty v takovémto prostředí, kdy máme hodně likvidity, eh, především na kapitálovém trhu, Eh, mm, jaksi přebytek likvidity, takže tyto projekty bylo možné financovat bez toho, aniž bychom potřebovali nějakou veřejnou záruku. A takže čeho jsme dosáhli touto iniciativou? Pouze, že jsme přesunuli riziko ze soukromého sektoru na veřejné kasy. Na občany tedy na evropský rozpočet teď v okamžiku, kdy to vůbec bylo zbytečné podle mě tyto projekty bylo, by bývalo možné zcela řešit díky nízkým úrokovým sazbám, díky eh, převisu likvidity na trhu, tedy eh, financovat jinak. A dnes si diskutujeme o EFSI, o tom Junckerově plánu a my jsme eh, v tomto plánu zdůrazňovali tu koncepci adicionality, která je důležitá, to tady u těch projektů nevidím. Další kritický bod který jsem chtěl zdůraznit, se týká toho, jak eh, tyto eh, projektové dluhopisy eh, fungovaly. Někdy se nefinancuje něco, co je greenfield, nebo se financuje to, čemu se říká brownfield, a, nebo se spíše refinancuje něco, co již existuje takže to nemá žádnou přidanou hodnotu. V podstatě žádná nová infrastruktura se nevytváří, protože se vlastně refinancuje nějaký dluh vyplývající z nějaké staré infrastruktury. Takže já si myslím, že tady přece nám jde o to stimulovat investice a ta se stimuluje tehdy, když se vytvoří nějaká nová infrastruktura a ne, že se financuje nějaký dluh nějaké staré infrastruktury. A další bod projekt Castor. To dobře víte. Ten skutečně znamená eh, takové samotné selhání těchto iniciativ. Takže já si kladu otázku, protože tady vůbec to není transparentní. Jak se vyhodnocuje eh, těch jak se vyhodnocují ty žádosti o tuto iniciativu projektových dluhopisů u Castoru, jak to vypadá, to asi zrovna nešlo dobře. Eh, to eh, nefungovalo, jak mělo. To bych chtěl vidět. A potom také ještě další údaj potřebuji znát. A to kromě té záruky, kterou dává EIB, tak u každého projektu, kolik investovala EIB, protože kromě té záruky u některých projektů EIB i přímo investovala do těchto dluhopisů. Já myslím, že u Castoru to bylo asi 300 milionů eh, emise na primárním trhu. Je třeba tedy vědět a mít tyto údaje, abychom eh, měli transparentní obrázek, obrázek. A teď k té transparentnosti. Je třeba, aby všechny tyto projekty, všechny tyto iniciativy i, eh, mm, i, mm, jak říkali kolegové, to jsou velice komplikované nástroji. Máme zde nástroje PPP, to jsou také samozřejmě těžko pochopitelné nástroje, které jim nerozumí normální občan. A já bych se chtěl zeptat na tu transparentnost, co hodláte udělat i ve světle nové politiky transparentnosti EIB. A v podstatě to je spíše tedy mm, pro vás pejorativní záležitost, to se spíše zhoršilo. A potom místo předseda eh, před pár mm, týdny řekl, že tento projekt, tyto projektové dluhopisy by se měly použít, aby se refinancoval dluhopi, dluh ze, mm, eh, eh, z, mm, z prvního čtvrtletí tohoto roku a já bych chtěl, my jsme minulý týden odsouhlasili ve Štrasburku zprávu, která se týká IB a takže bych potřeboval, abyste mi upřesnili tento projekt. Co hodlá udělat EIB, to znamená nevyslechnout hlas parlamentu, anebo vzít na potaz to, že parlament nechce eh, financovat tento projekt. Děkuji. Děkuji, pan Denhanu. Ano, pane předsedo. Ta prezentace byla zajímavá. My jsme často hovořili o těchto projektových dluhopisech, ale neměli jsme konkrétní představu. Já mám přece jenom dojem, že Junckerův plán je tak trochu <laughs> bratrancem těchto projektových dluhopisů, protože se jedná vlastně o záruku investic, takže se to točí kolem stejného problému. Ten jeden projekt právě existuje i v mém regionu, takže eh, to opravdu umožnilo zajistit eh, fungování projektu, který by asi špatně fungoval, kdyby tady nebylo toto schéma. O co se jedná? Jedná se o rychlé připojení a jeho zavedení po celém regionu, včetně těch odlehlých venkovských oblastí. Ve Francii mm, máme některé takzvané přátelské zóny, které byly vlastně vyhrazeny některým téměř historickým eh, developerům a ti zase opustili zcela ty venkovské oblasti. Takže šlo o to, aby státní orgány zde iniciovali projekt, který by umožnil i těm venkovským oblastem mít to e, rychlé širokopásmové připojení. Vidíte, jaká je tady ta faktura. E, samozřejmě, že mnoho obcí by nebylo schopno toto zafinancovat a proto vznikla ta myšlenka, že bychom použili tohoto nástroje projektových dluhopisů. Jedná se o širokopásmové připojení, jedná se o velmi dlouhodobé investice, ta návratnost je velmi dlouhá, to je specifikum eh, tohoto projektového dluhopisu, tak tento projektový dluhopis pro nás byl řešením. Uvidíme, jak to bude vypadat v budoucnosti, ale mohu svědčit o tom, že to zatím fungovalo. Děkuji, pan Maragal. Děkuji, pane předsedo, stručně, již to bylo řečeno. <clears throat> Případ projektu Castor. A dovolte takovou obecnou úvahu na začátek. Tato zpráva hovoří správně o eh, finančním inženýrství eh, ve službách veřejného zájmu. To je třeba respektovat a ocenit a uznat, ano včetně té složitosti, o které jsme slyšeli a e, že někdy je těžké vůbec e, zjistit kvalitně, jak je reálné rozdělení rizik e, a tedy jak, co to bude znamenat pro EIB, pro občany a tak dále. Ale je tady jeden závěr, který se nefiguruje a je tady nevyhnutelný. Určitě tam se nedefinuje jaký by měl být mechanismus vyhodnocování rizik spojených s projekty, eh, které se financují z této iniciativy. Je to úplně evidentní, flagrantní, že mm, tam byla chyba při vyhodnocení rizik mm, u jednoho projektu z těch čtyřech, a tady myslím Castor. A to je více než chyba to byla koncepce, finanční koncepce, která v podstatě vedla k tomu, že nakonec do toho přispívali eh, španělští občané a museli tedy nést ty ztráty spojené s projektem. Takže tady to zrovna nefungovalo dobře. A zde Evropská investiční banka nese odpovědnost jak jsme i eh, včera o tom hovořili, jak jsme o tom minulý týden hovořili a mm, zde mm, tato eh, pilotní eh, fáze by měla přejít v, něč, v něco globálního, tak potom je třeba provést významné změny v této iniciativě Project Bond, pokud by se to mělo generalizovat. Děkuji. Pan Gejer, poslední vystupující. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že tato diskuze bude jasnější, pokud se obrátíme na naše hosty a zeptáme se jich, kdo jsou vlastně vlastníci těchto projektů. Takže kdo bude vlastníkem těchto, tyto dálnice, bude to e, federativní stát nebo spolková země, v případě tedy německé dálnice jak tady vypadají majetkové poměry a jaká je kompozice z hlediska financování. Na té straně 8 vidím, že je tady částka 4,8 miliard. To je vlastně zřejmě celkový kapitál z hlediska provádění těchto projektů, pak je tady 3,4 miliard, to je pokryto těmito dluhopisy zřejmě. Jakým způsobem je to skloubeno? Je to součást té první částky a dole, to už jste vlastně vysvětlil, eh, na to se ptal pan Artui, dole tedy je jasné, že vlastně evropský rozpočet se účastnil dvěma z 30 miliardy, takže tady byla podpora z hlediska tohoto evropského rozpočtu. Pak je tady částka 293, to bylo tedy také podpořeno z rozpočtu. Možná se vám Tyto otázky eh, zdají velmi jednoduché, ale je to důležité. Když se podíváme na finanční strukturu tohoto projektu, pokud jsem to dobře pochopil, tak co to znamená? My se snažíme mobilizovat privátní kapitál, chceme ho nalákat. Je to tak trochu jako v případě EFSI, tam by to mělo probíhat podobným způsobem. To znamená, použijeme vlastně veřejné nebo v tomto případě evropské peníze a E, tyto peníze jsou zárukou, takže ty evropské peníze vlastně slouží jako záruka. Je to tak. Já proti tomuto nemám nic, co bych mohl namítnout, ale e, pokud e, to chceme dotáhnout do konečného efektu, kam se v podstatě dostanou tyto peníze, odkud budou se čerpat z hlediska evropského rozpočtu. Musím upřímně říci, že moje nadšení pro tyto projektové dluhopisy od té doby, co jsem eh, při revizi finančního nařízení eh, se hádal eh, s radou, tak to moje nadšení poněkud se snížilo. Samozřejmě já jsem proto, abychom mohli financovat více projektů z evropského rozpočtu, ale budou tady nějaké zisky pro evropský rozpočet? Ty zisky nepůjdou do evropského rozpočtu. Ty Eh, zisky podle tedy změn finančního eh, rozpočtu půjdou zpátky do těch členských států. Jinak řečeno, já budu evropskými penězi ručit, ale co se týče zisků, a prosím vás, abyste mě skorigovali, jestli se pletu, co se týče zisku, ty vůbec nebudou zůstávat v evropském rozpočtu, ale budou se vlastně vracet do eh, členských států. Samozřejmě, že to má určitý politický dopad. Na jedné straně mohu samozřejmě v Německu říci, ano, my jsme například eh, přispěli k financování A7, ale co se týče zisku, které bychom měli realizovat v rámci těchto investic, tak to v podstatě neřeší ten problém, o kterém diskutujeme eh, celé odpoledne. To znamená problém EFSI, eh, neřeší to Eh, problém, jakým způsobem tyto zisky eh, by mohly přispět eh, k zaplacení našich neuhrazených faktur. Je to hezký politický cíl, ale ironicky musím říci, že z toho nejsem šťastný. Mně by bylo mnohem milejší, kdyby tyto peníze, pokud je budeme investovat z evropského rozpočtu, aby se nevraceli do členských států, ale abychom mohli tyto zisky využít dále k aktivitám. Já vím, že máme také eh, takzvané překlenovací fondy, eh, je možné tedy eh, v podstatě, aby tady se vracely tyto peníze, ale samozřejmě někdy je i obtížné vnitrostátně pochopit všechny tyto finanční metody. Bylo by velice dobré, kdybyste nám mohli poskytnout tato vysvětlení k mým otázkám. Děkuji mnohokrát. Já bych také, když dovolíte, položil několik otázek. Nejdříve, a tím budu navazovat na jednu z otázek pana Gajera. Je ten investor eh, soukromým nebo veřejným investorem? A výdaje, které budou realizovány v rámci projektových dluhopisů, budou veřejnými výdaji nebo nebudou veřejnými výdaji. A pokud to nebudou veřejné výdaje, není tady určité podezření z hlediska nedodržování paktu stability a růstu. To je první otázka. Ale pokud investorem je eh, jaksi veřejný investor, kde je riziko pro zapůjčovatele lépe řečeno, k čemu slouží tato záruka 230 milionů z evropského rozpočtu. Já jsem pochopil, že ty operace zatím nebyly realizovány, budou realizovány roku 2015 a 2016. Eh, byly zaplaceny tyto částky, těch 230 milionů, nebo nikoliv? Možná, že by nám představitelka komise mohla říci, zda již byly proplaceny tyto částky, tedy těch 230 milionů. A pokud to nebylo ještě zaplaceno, z jakých eh, rozpočtových položek to bude mm, použito. Já se domnívám, že tyto projektové dluhopisy vlastně nahrazují transakce Eh, které mohou fungovat na finančních trzích. Takže jaká je přidaná hodnota těchto projektových dluhopisů? Je to otázka pouze jaksi eh, snahy ukázat, že Evropská unie něco v tomto smyslu dělá, anebo je tady skutečný užitek, pokud eh, například vypůjčovatelé jsou obce a potřebují zainvestovat silnice a tak dále. Lépe řečeno, chtěl bych vědět, k čemu těch 230 milionů slouží, pokud jsou vnímány jako záruka těchto projektových dluhopisů. Takže, pánové, kdybyste byli tak laskaví a zareagovali na tyto otázky. Vielen Dank, Herr Präsident. krát děkuji, pane předsedo. To je celá řada bodů, ke kterým bychom měli zaujmout stanovisko. Já bych nejdříve zareagoval na otázku transparentnosti souvislosti s touto iniciativou projektových dluhopisů. V té mé části prezentace jsem již o tom hovořil. Řekl jsem, že tady eh, je vyhodnocení této iniciativy. A dále každý rok komise poté, co nové finanční nařízení vstoupilo v platnost, to je ta druhá odrážka, tedy každý rok komise musí podávat zprávu parlamentu anebo tedy oběma rozpočtovým orgánům ohledně eh, používání finančních nástrojů. A iniciativa projektových dluhopisů patří mezi tyto finanční nástroje, takže se o tom hovoří v této výroční zprávě. Tam se podávají veškeré podrobnosti ohledně eh, cílů této iniciativy projektových dluhopisů. Za druhé, těch 230 milionů jsou vzaty ze tří položek z hlediska poslední finanční perspektivy. A samozřejmě, že to bylo odsouhlaseno zákonodáci, kteří rozhodovali o těchto rozpočtových položkách. Takže z těchto tří rozpočtových položek toto bude eh, převedeno na svěřenecký účet a tam tyto peníze tedy setrvávají jako záruka. Musí být eh, zajištěno, že evropský rozpočet ručí pouze za těchto 230 milionů, které byly odsouhlaseny. Dále tady byla položena otázka, co se stane, pokud, eh, promiňte, ještě k tomuto bodu. Takže těch 230 milionů bylo již zaplaceno k dnešnímu datu, je to tak? Ještě ne? La BEI détient les 230 millions. Že je to Evropská investiční banka, která má těchto 230 milionů? Ne. Ne celá ta částka byla vyplacena Evropské investiční bance. To bude teprve vyplaceno v průběhu těch v průběhu podepsání těch jednotlivých projektů. To závisí na tom, které projekty budou touto bankou eh, odsouhlaseny, podepsány. Takže zatím ty projekty budou probíhat roku 2015-2016, takže zatím nedošlo k proplacení těchto 230 milionů. If I, if I may. Some of the... Pokud mohu, tak bych chtěl říci, že některé projekty, o kterých jsem hovořil, tak ty už probíhají. Některé už jsou v té operační fázi, některé jsou v té fázi výstavby. Takže všechny ty příklady, které jsem dnes uvedl, to už jsou projekty, které dnes vlastně už, už probíhají a už byl vydán ten akreditiv. EIB už u těchto projektů nese riziko. A je dnes nebo zítra může tedy ten eh, subjekt požádat EIB o tu záruku. Já nevím, zda vám mám poskytnout všechny podrobnosti, všechny technické podrobnosti o tom, jak vypadá ten transfer těch 230 milionů, jak se to zapojuje do toho toku peněz. Dneska je to zhruba takže asi 150 milionů z těch 230 milionů bylo e, vlastně zasláno EIB v hotovosti, ale jde o to, že tam ještě budou další dva roky, kdy se budou připravovat další projekty z toho portfolia. Je důležité si uvědomit, že peníze Evropské unie budou vlastně eh, fungovat jako rezerva na pokrytí první ztráty. Takže se různě, tím, jak se tam přistupují na nové projekty, tak se mění riziko. A je tam tedy ten příslip těch 230 milionů Eh, uvidí se, který dále to bude uvolňováno, ale myslím, že zatím bylo přesunuto pouze těch 150 milionů hotovosti. A pak ještě poslední bod, ta otázka tady zazněla. Kam vlastně mm, zpětně jdou tyto peníze, pokud ten projekt byl úspěšný a pokud eh, tedy ta záruka nebyla využita tyto peníze po uzavření té garanční fáze jsou převedeny EIB komisi do odpovídající rozpočtové položky, takže neexistují tady nějaké specifické eh, rozpočtové položky, kam by se přelévaly tyto peníze. Je tady jedna obecná položka rozpočtu, kam se přelévají, vrací tyto peníze. Pokud mám čas, tak bych teď rád zodpověděl ty ostatní dotazy. Myslím si, že bych je mohl rozdělit do čtyř skupin, takže pokud souhlasíte, tak je tady odpovím v těch skupinách. Za prvé, povaha toho nástroje, jak vlastně funguje. Dále, dotazy. Další skupina dotazů se týkala na to, proč vůbec využívat tento způsob financování, když dnes máme nízké úroky na půjčky. Třetí skupiny se týkaly refinancování a čtvrté otázky se týkaly projektu Castor. Takže pokud mi dovolíte, tak odpovím na ty dotazy podle těchto čtyř tematických skupin. Za prvé, ohledně samotného tohoto nástroje je důležité si uvědomit, že projektové dluhopisy jako nástroj byl navržen ke speciálnímu způsobu financování projektů. V bankovnictví tomu říkáme financování projektů. Někdy se také používá i termín eh, partnerství veřejno-soukromého sektoru, PPP, ale klíčová eh, charakteristika je to, že soukromí a veřejný sektor uzavírá speciální dohody, speciální koncese. Většinou je tam nějaký vnější nabídkové řízení. Soukromý sektor se na základě toho zavazuje k tomu, že navrhne, e, vystaví a bude provozovat nějaký druh infrastruktury. E, pak jsou tam rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, mezi jednotlivými typy infrastruktur, ale v zásadě je takto popsán hlavní princip celého tohoto nástroje. Soukromí investoři mají například povinnost získat ze všech zdrojů, které mohou najít, eh, dostatek financí, aby mohli infrastrukturu vystavit a aby ji takhle mohli provozovat během celého životního cyklu. No a to financování, to jim potom, to zase, to, to, ty finance, které si vypůjčí, pak zase musí splatit svým věřitelům nebo dalším a platí to z výnosu projektu. Um, takže buď, to, buď ten ty, ty výnosy mohou být třeba poplatky za používání dálnice, nebo ten výnos může třeba plynout z určitého poplatku, který platí sám veřejný sektor, za to, že tedy ten subjekt vystavil tu infrastrukturu, která odpovídá určitým normám. Já mohu říct si třeba příklad ze Spojeného království, používá se to třeba pro nemocnice nebo pro školy to... Pane Kolmen, eh, chcete položit otázku? Souhlasíte s tím, že se vám položí ještě další otázka? Eh, mnohokrát děkuji za tuto možnost vstoupit do tohoto vysvětlení. Když mi dovolíte, eh, já si dovolím vám položit velmi jednoduchou otázku. My zde například hovoříme o financování dálnice A7 v Německu. A pokud jsem vás teď dobře pochopil, chcete říci, že financování této dálnice bylo možné, protože tady existují tyto projektové dluhopisy. Jinak by Německo nebylo schopno zafinancovat tuto dálnici. Já stále nerozpoznávám výhodu eh, tohoto systému financování. Mohl byste nám říci, kde je skutečná výhoda tohoto typu financování a pro koho plyne tato výhoda? Není tady snaha nějakým způsobem rozložit veřejné finance, to znamená, není tady snaha vyhnout se tomu, aby veřejný investor eh, financoval tuto záležitost a je tady snaha vlastně zafinancovat eh, toto ad hoc v rámci i soukromých investorů? I, I, I am, I am not... no, já nejsem odborník na eh, konsolidace a na mm, ty rozvahy těchto projektů. Myslím si, že tam byste se museli přímo obrátit na ty jednotlivé země nebo na ty mm, provozovatele těch projektů. Je pravda, že každý členský stát má svou vlastní koncepci. Ale hlavní výhodou je to, že pokud využijeme eh, tento systém, tak veřejný sektor může vlastně celou řadu rizik přesunout na ten soukromý sektor, protože jinak by ta rizika nesl ten veřejný sektor. Uvedu příklad. Díky tomuto systému se typicky a většinou eh, téměř vždycky daří přesouvat rizika na soukromého partnera v tom, že dojde ke spoštění infrastruktury, že dojde k navýšení nákladů nad ten plánovaný rozpočet a přesune se i riziko, které souvisí tím, že ta infrastruktura třeba nebude technicky fungovat. Třeba se zjistí, že v té vystavené nemocnici nefunguje vytápění, nebo se postaví silnice, ale ta silnice potřebuje opravu mnohem dříve, než by se očekávalo podle plánu. Takže to jsou všechna rizika, která by normálně nesl veřejný sektor, ale ta rizika se v tomto systému přesunou na soukromého partnera v rámci toho projektového financování. Je zde celá, je, jsou zde strany, je zde spousta dokumentů, které hovoří právě o tom, že veřejný sektor získává eh, hodnotu za vynaložené peníze díky těmto systémům. Také jsou tam ale i věci, které třeba nefungovaly, takže se z toho můžeme poučit. Stejně jako třeba Německo nebo i jiní mají možnost eh, vybrat si možnost, jak zafinancovat své dálnice a další infrastruktury. Je tam ta možnost volby. Mohou ale využít buď tedy to soukromo-veřejné partnerství, projektové financování, hledají systém, který jim přinese nejlepší hodnotu za vynaložené peníze. A tam je právě výhoda toho, že zde můžete přesunout rizika na, soukromé, na soukromý sektor. Takže tím myslím, že jsem odpověděl tu otázku, proč využívat tento systém, byť jsou dnes eh, nízkoúročené půjčky k dispozici. Pak je zde další věc, kterou jsem možná ve své prezentaci nezdůraznil dostatečně. Když EIB poskytuje ten svůj akreditiv a také e, nabízí úvěrové posílení projektu, tak EIB za ten nástroj účtuje nějaký poplatek k tomu soukromému eh, investoru, protože ten soukromý sektor to nezíská zadarmo. Platí za to spravedlivou cenu. Takže pokaždé, když ten soukromý partner v nějakém tom příkladu chce využít té záruky z evropského eh, rozpočtu, tak, eh, tak ten soukromý investor za to platí nějaké, nějaký poplatek takže ten soukromý partner na jedné straně zvažuje záruku, pardon, ten poplatek za záruku k EIB, na druhé straně zvažuje účinnost té záruky, protože mu to zlepší kvalitu dluhopisu, které vydá a tím pádem se může zlepšit eh, celková cena nebo celková ta kvalita toho eh, dluhu už jsem zmínil třeba ten projekt Gabard. Když ten projekt Gabard byl dokončen, tak eh, tam to bylo 125 bazických bodů nad eh, tu cenu. Eh, ten sponzor oslovil EIB a řekl, my tím získáváme obrovsky dobrou hodnotu Eh, za vynaložené peníze. Můžeme mít ještě další projekt a tím pádem se zahájil další, bod, eh, další projekt OFTO, který také využil tento nástroj. A ten druhý byl ještě výhodnější než ten první. Tam vlastně eh, to bylo na pouze těch, nebo tam to bylo pouze 110 bazických bodů nad tu hodnotu. Takže tam šlo o to, že projekt, že ten Eh, soukromý investor se rozhodl, kde získá nejvyšší, nejlepší hodnotu. Mm, musí to být také projekt, který eh, bude dostatečně kvalitní na to, aby získal podporu z rozpočtu Evropské unie. A potom tedy eh, ten, to, ten výnos se rozdělí mezi, e, mezi EU a mezi EIB podle těch původních výpočtů. Hmm. někdo říkal, ano, mohly by to třeba financovat banky, tyto projekty. Ano, tyto banky opravdu by mohly financovat tyto projekty, v některých případech eh, s námi soutěžily, ale eh, neměly vlastně tak dobré podmínky. A soukromý eh, sektor získal u nás lepší podmínky. Možná tedy Možná je to překvapivé, ale opravdu pro ty veřejné, pro ten, pro ten soukromý sektor by, to, by ty úvěry z bank byly dražší. Tak třetí otázka, refinancování. Opravdu se snažíme ze všech sil v této iniciativě um, věnovat um, nebo zajišťovat ty peníze do investic na zelené louce. Um, také tam byly určité projekty, které byly refinancovány my se domníváme, že velice důležitým cílem této iniciativy bylo to, aby se aby opět kapitálový trh začal financovat dlouhodobé a střednědobé investice, aby se ten trh rozhýbal. A my se domníváme, že ta naše iniciativa měla takový efekt. A jsou tam ještě i další transakce, můžete se podívat na čísla. Takže podle našeho názoru to bylo dobré Mm, takže bylo dobré v té první fázi využít i některé ty projekty refinancování staršího dluhu, ty takzvané brownfield projekty, abychom eh, posílili mm, ty věci v té další fázi. A teď se ještě vyjádřím k projektu, k projektu Castor. Byl tam také konkrétní dotaz, týkal se faktů. Otázka zněla, zda EIB sama zainvestovala do seniorních bondů projektu Castor. Ano, je to tak. EIB tam zainvestovala 300 milionů Celková částka byla 1,4 miliard, takže těch 300, to byla tedy ta emise dluhopisů ve výši 1,4 miliard. Byla to iniciativa, bylo to vlastně v té prvotní fázi. Byla to obrovská emise dluhopisů ve výši 1,4 miliard. EIB byla tehdy toho názoru, a rovněž i ti sponzoři byli toho názoru, že EIB zde bude takový hlavní investor a že to dodá celému tomu projektu důvěryhodnost a že to přitáhne další investory. Je pravda, že projekt Castor byl potom opět eh, vrácen veřejnému vlastnictví. Bylo to kvůli tomu, že tam došly k určitým seismickým, geologickým událostem, které byly sice trochu eh, očekávány, ale ne v tak velkém rozsahu. Takže došlo tam k určité prognoze ještě předtím, ale ne, neočekávalo se tak velká eh, seismická aktivita. U té emise eh, byly také brány v úvahu všechna rizika, aby si investoři mohli učinit názor, takže i ta rizika byla všechna vypsána v tom prospektu, který byl vydán k emisi dluhopisů. Došlo k té seismické aktivitě, španělská vláda se rozhodla pozastavit projekt, dát ho jaksi k ledu a e, vrátit ho zpět do té veřejné sféry. Měli na to právo a myslím si, že to bylo v pořádku. Co jsme se z toho naučili? Když chceme financovat rizika, tak eh, se prostě počítá s tím, že tam dojde k nějakým rizikům. A jak tomu bylo v projektu Castor. Hmm. Zde se jednalo o rizika spojená s technickými, geologickými podmínkami té oblasti, mm odborníci identifikovali ta rizika. My jsme věděli, že je tam to riziko a prostě k tomu dochází při financování projektů, že tam jsou rizika. Nemůžeme očekávat, eh, pardon, tedy můžeme očekávat, že tam dojde k těm rizikům, že tam budou ztráty. My jdeme do těch projektů, zafinancujeme je, analyzujeme rizika mm, a někdy tam prostě opravdu ta rizika se projeví. Děkuji a doufám, že jsem odpověděl všechny dotazy. Merci. Děkuji. A tady máme otázku. Pan Margal ke Kastoru. Ano, děkuji, pane předsedo. Já myslím, že to je nutné doplnit eh, stručnou poznámku. Hovoříte o událostech. Událostech to nejsou události, to jsou prostě výsledky té koncepce, špatné, milné koncepce. Tam prostě byla chyba v analýze rizik, vážná chyba, která vedla k finančním, ekonomickým, technologickým, ekologickým důsledkům. Je to i osobní riziko pro občany. To je, tam došlo k velkému selhání v tomto EIB a v podstatě EIB ale nenese za to odpovědnost a převedlo toto riziko na ten příslušný orgán, veřejný orgán, který tedy na sebe převedl tento projekt, který je neužitečný. Takže eh, tady tady potom eh, není možné tady tak sem přijít eh, po té diskuzi v plénu ve Strasburku a tady prezentovat tento projekt Castor jako, že to je normální projekt. Eh, ne, to je prostě projekt, který zkrachnul, který krachnul, který selhal a je třeba tedy mm, potom, aby se z toho poučila banka, přehodnotila, přehodnotila tu, ten způsob, jak analyzuje rizika u projektu. Děkuji, pane Margale. Velice stručně ještě. Mm. Pokud jde o Castor, tak na tom slajdu 200 milionů euro. Kolik musí z toho zaplatit EIB za tento projekt? Ano, je tam miliarda čtyři, ne? Ano, tady ta nebyla uplatněná záruka u tohoto projektu. Záruka nebyla uplatněna. Nebyla použita. Dobře, asi tím to skončíme, toto téma. Možná byste nám mohli poslat eh, ještě informace písemně třeba o úrokových sazbách, které uplatňujete. Eh, které mají upisovatele eh, dluhopisů a těch 100, 110 základových bodů, což je odměna EIB za péči EIB a úsilí. A já bych chtěl vědět, jak to vypadá ve srovnání s trhem. Eh, tedy ti mm, investoři to jsou většinou veřejné subjekty, to jsou ti příjemci, i přestože vaše odpovědi byly Eh, jasné, tak mám takové eh, podezření, že tím by se mohly dekonsolidovat veřejné účty, veřejné dluhy a někteří investoři prostě jdou na to financování přes dluhopisy a mají za to, že potom uniknou tedy tomu eh, té evidenci, ale já myslím, že Eurostat nám to potom vysvětlí. A moje doporučení. Skutečně vy zde byste tedy jak si ukázali přidanou hodnotu těchto projektů, na, s tím jste začali tu ukázku, ale asi jste pochopili, že tady panuje určitá skepse a že třeba to prokazovat, prokazovat a rozptilovat pochyby. Děkuji, děkuji za přítomnost a za že jste přišli a děkuji za vysvětlení a takže hm, teď je to na nás, abychom pořád živě diskutovali o způsobech financování a dalších podobných nástrojích, které se používají pro ty strategické investice, což je trochu dítě té zkušenosti s projektovými dluhopisy. A děkuji pánové, přejdeme rychle teď k dalšímu bodu, protože pan Depres tu není mezi námi a možná to můžeme odložit na 26. května, 28. pozměňovací návrhy a 8. června hlasování v rozpočtu. Zde tady jde o ten fond pro přizpůsobení se globalizaci. Pokud, pokud je o tu část technická pomoc ze strany komise, komise, která bere si 5% částky nebo z částek přidělených do mm, tohoto fondu, je to pomoc, technická odborná pomoc, tak aby eh, ti příslušní mohli lépe pochopit mechanismy eh, čerpání a realizace tohoto fondu. Pan Tarant eh, nám představí stanovisko o rybolovné dohodě s Gvineou Bissau. Děkuji, pane předsedo, velice stručně. To je velice vyvážená dohoda, méně než 10 milionů euro. To je výdaj, roční výdaj a můžeme lovit a oni za to budou mít spolupráci s EU a nějaké peníze. Nicméně, zde, co je takové velice zajímavé, je, že tato dohoda byla uzavřena 2012 na tři roky. Takže vlastně teď děláme něco, co se týká smlouvy, která vyprší za pár dní. Možná to trochu popisuje, jak ty procedury v EU jsou zlouhavé. Podle mého soudu parlament by měl mm, mm, vyjadřovat souhlas nebo přijímat stanoviska vždycky předtím, tedy a ne ex post, když už je po. Nicméně podporuji hmm, souhlas tohoto výboru a byl jsem informován, že budeme schopni, budeme moci i předložit pozměňovací návrhy gestorskému výboru pro rybolov. Půjde o nelegislativní usnesení, které Eh, bude doprovázet tuto dohodu. Takže to je vše k tomuto tématu. Děkuji, pane Tarande. Jsou zde nějaké připomínky, otázky? Nevidím. Pozměňovací návrhy i do 11. května a hlasovat se bude ve výboru pro rozpočet 22. nebo 23. června a v zásadě hlasování ve výboru pro rybolov bude 15. či 16. července. několik členů našeho výboru, několik členů našeho výboru bylo na Ukrajině 18., 19., 20. března. Andrej Penkovič byl také členem delegace, on je předseda skupiny přátelství mezi EU a Ukrajinou, Jose Manuel Fernández, Claire Udy Inge, Ines Panere, Monika, Monika Vana a Daniel Levioty. Po této návštěvě jsme, se, jsme eh, vypracovali zápis, který všichni dostali, zprávu z cesty. My jsme tam od, odhalili eh, zemi, která zjistili jsme, že ta země je ve velkých problémech, Eh, především na východní hranici eh, rusofoní eh, populace dostává podporu od Ruska, jak to vypadá, tedy kromě Krymu samozřejmě. Mm, to vypadá, že dohody z Minsku nejsou respektovány a mm, proto i hodně lidí utíká. Naši partneři nám řekli, že to je aspoň milion dvěstě tisíc osob které je třeba přesídit někam, děti třeba někam jinam poslat do škol, podmínky extrémně těžké v zemi, která čelí finančním problémům, které jsou obrovské, která musí přijímat extrémně bolestivá rozhodnutí pro obyvatelstvo, poněvadž následující vlády nebyly schopny vymítit korupci a mezi těmi pilíři korupce je eh, kromě tedy cel, tak také je to korupce týkající se distribuce plynu, poněvadž eh, ti oligarchové ti dostávají dotace které se platí distributorům a ti distributoři aplikují extrémně nízké ceny pro domácnosti, vyvážené celkem pro podniky, ale aby mohli dostávat ty dotace, kterou dostávají díky tedy těm nízkým cenám distribuovaným eh, domácnostem, tak eh, potom eh, mm, mm, tedy tam mm, transformují ty obrovské objemy někam a Ehm, to je prostě zdroj korupce. A mezi těmi reformami, které se plánují, je právě přehodnocení, přecenění cen plynu, což je velká věc pro obyvatele, kteří asi budou mít problém to přijmout. Potom také i mm, tam dochází k velké mobilizaci. Evropa je velice aktivní v terénu, e, to znamená, má tam velice mm, schopné, oddané týmy pracovníků a mm, mm, mm, i jsme hovořili s dárci, těch je také hodně. A tady hovořím pod kontrolou těch, kteří byli se mnou na Ukrajině. A v koordinaci se mi zdá, že pořád ještě tam je potřeba udělat velký pokrok, pokrok s koordinací. Někteří se diví, že Evropská unie se neujala koordinace protože koordinaci by měla dělat vláda normálně a vláda není sto zajistit tuto koordinaci. Také jsem zaznamenal, že naše týmy mají problém vůbec z Bruselu dostávat rozhodnutí, která potřebují a čekají. A možná tady je i problém s interní koordinací mezi evropskými institucemi nebo uvnitř evropských institucí a to bychom měli se snažit napravit. Určitě ještě by bylo možné k tomu říct i další věci a to zásadní vidíte v tomto dokumentu a já bych rád, abyste se vyjádřili k obsahu. Kdo si přeje slovo na toto téma? Dobře, pokud nikdo si nepřeje slovo, tak... Hmm. hmm ještě mm, by mě zajímalo tady, zda Evropská unie je schopna být tím lídrem koordinace a zda je schopna tedy se to ujmout zcela efektivně. A dobře, takže tím můžeme přejít k hlasování. Já bych rád, kdybyste sunuli kartičky do hlasovacího zařízení. Možná nejprve to prověříme.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

Nous reprenons nos travaux puisque l'heure est venue. Budeme pokračovat, protože nadešla chvíle a přejdeme k hlasování. Takže um, určitě nás čeká jmenovité hlasování, tak bych rád, abyste otestovali hlasovací eh, zařízení. Zahajuji hlasování. Všichni odhlasovali. Končím. Já tady vítám ty, kteří volili plus a chápu, že někteří hlasovali ne a jiní radši nehlasovali nebo se zdrželi. A, dobře. Takže vše funguje. A <laughs> vy jste hlasovala jak? Ano nebo ne? Někdo nehlasoval? Je ta osoba nehlasovala? 34. Ne. Ano, už vím, kdo to spáchal. To je pan předseda. Mm. První hlasování je zpráva týkající se využití ustanovení Lisabonské smlouvy. To je zpráva, kde jsem měl čest být zpravodajem já, protože jste mě tímto úkolem pověřili. Odstavec 1. Zde máme pozměňovací návrh číslo 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Přijat. 9 je stažen. Odstavec 2, návrh 10. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zdržel se. Přijat. Kompromis číslo 1. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zdržel se? je přijat. Odstavec 4, návrh 14, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je přijat. Návrh číslo 15, opět k odstavci 4, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je přijat. Odstavec 4a, nový, návrh 16. Já upřesňuji, že ústní návrh pana Tanga je součástí druhé části. První část note that by the council, to je první část. A zde hlasujeme o, o první části. Kdo je pro? První část. Je n'ai, je n'ai rien, <laughs> je n'ai rien vu. Nic jsem neviděl prozatím. První část s ústním návrhem Notes that by the Council je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je zamítnuta. Druhá část calls therefore on the Council detailed budgetary explanation. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. K odstavci 4b pozměňovací návrh ten odpadá. Odpadá, protože odpadá, protože odpadá poněvadž byl přijat návrh 15, takže nyní 17 odpadá. Takže návrh 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. 20 je stažen, stejně tak 21. Kompromis číslo 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je přijat. A k odstavci 6 eh, návrh 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Odstavec 7, návrh 25. Kdo je pro? Kdo je proti? se zdržel. Přijat. Návrh odstavec 8, návrh 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je přijat. A nyní ustanove, úvodní ustanovení a návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 2. Kdo je pro? proti, se zdržel. Přijat návrh 3 e, s ústním pozměňovacím návrhem. The union has not the budgetary means to fully fulfill the tasks. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Ustanovení B, návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Ustanovení C, návrh 5, kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel? Přijat. Ustanovení D, návrh 6, kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel? Přijat. Úvodní ustanovení C, návrh 7 s ústním návrhem Whereas the conciliation processes of 2011, 2013 and 2015 ended without results. Kdo je pro? Je proti? Kdo se zdržel? Je přijat. A k nyní celé stanovisko. Hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Stanovisko bylo odsouhlaseno 29 mm, plus 1, tedy 30 hlasů pro, 4 proti, nikdo se nezdržel. A nyní zpráva pana Donano, Denano. Zde hlasujeme o celém návrhu. Hmm. Odsouhlasení smlouvy o partnerství. Hmm, takže nejprve ta dohoda. Dohoda. Hlasujeme o dohodě jako takové, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, a nyní ke stanovisku. Stanovisko pana Denano jmenovitě elektronicky. Zahaj hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. 31 hlasů pro, jeden proti, dva se zdrželi. A nyní zpráva Jose Manuela Fernandese o Kapverdech. Teď nejprve ta dohoda, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Takže zpráva je odsouhlasena a nyní stanovisko pana Fernandese za jeho hlasování jmenovité. Všichni odhlasovali, končím hlasování. A zpráva je přijata, 28 hlasů pro, 1 proti a 5 se zdrželo. Rozpočet 2015 oddíl 3 komise. Spravodajka je paní Guardi- Gardia Saval. Ano, pane předsedo, musíme odsouhlasit dnes dva převody. Jeden 40 milionů, to se týká humanitární pomoci a e, situace v Jižním Sudánu a e, v okolních zemích kolem hranic, spousta vysídlených, přesídlených lidí, sucho a tak dále, nedostatek potravin, hladomor, takže 40 milionů euro, abychom pomohli abychom zmírnili tuto situaci. A další je převod, ten se také týká humanitární pomoci, je to 15 milionů euro v tomto případě a týká se to pomoci východní Ukrajině velký počet vysídlených osob uvnitř země v tom regionu, ale také potřebují naši pomoc z rozpočtu Evropské unie především proto, aby eh, se i eh, mohla eh, financovat ta humanitární pomoc, kterou realizuje OSN, do které přispíváme. Takže tady jsou tyto dvě žádosti o převody, abychom je odsouhlasili. Děkuji. A hlasujeme pro tyto transfery, transfery unblock jedním hlasováním. Dobře, takže jmenovitě hlasujeme o obou, zahajuji hlasování. Všichni odhlasovali, končím hlasování. Dvacet osm pro tyto dva převody, jeden proti a dva se zdrželi. Paní Holmajer. Takže eh, chci se vás zeptat, paní Holmajerová, eh, jsou tady ještě nějaké převody prostředků? Ne, žádné žádosti o převod. Takže přejdeme na politiku v oblasti nemovitostí. A chtěl bych vás vyzvat, abyste nás seznámila s těmito dvěma zprávami. Vážený pane předsedo, dnes se budeme v podstatě zabývat jenom jednou budovou. A to je otázka, kterou jsme se zabývali již koncem roku poprvé. Tam bylo 22 milionů převedeno, a to bylo odhausloveno, byla to budova Jean Monnet, protože tam je asbest a nebylo možné tedy zajistit, že mm, tento asbest nebude mít e, škodlivé účinky na zdraví a chtěli jsme se samozřejmě vyhnout e, tomuto riziku. Komise e, se tím zabývala velice intenzivně, snažili se najít budovu pro 1840 osob. To nebylo jednoduché. Evropská komise z tohoto důvodu 200 osob rozdělila do čtyř budov, které existují, tam je alokovala do různých eh, kanceláří, eh, takže eh, to bylo řešení pro těch 200 osob, ale ještě zbývá tedy 1640 osob. Takže v šesti letech bychom měli promít, najmout tři budovy Lucemburg byl velice velkorysý a dal k dispozici celou jednu budovu, kde se budou eh, platit pouze provozní náklady, takže eh, tam bude 516 pracovníků. Druhá budova, druhá budova Ariane na 6 let na 580 osob, jmenuje se Lakulit a nájem na 6 let. A když děláte nájem na 6 let, tak eh, problém je, že je to omezeno a za druhé eh, prostě ty eh, zaměstnanci jsou takto rozděleni do různých budov. Proto tady byla otázka, zda bychom si nemohli Eh, uspořit pro nájem této budovy Arián a zdá ta budova KAT by eh, neměla být jaksi eh, vyřešena rychleji, ovšem tam je jenom 300 míst pro pracovníky. Máme v podstatě ještě 200 osob, které musíme někam dát a ty se rozdělují na různá místa, to je dosti neakceptovatelné, ovšem nic jiného nám nezbývá. Takže nakonec musíme pronajmout eh, tuto budovu Ariane. Eh, tam jsme uvažovali o tom, že bychom pronajeli jenom část. Eh, nakonec jsme zvážili, zda by přece jenom nebylo lepší celou tuto osobu, celou tuto budovu pronajmout. To samozřejmě má různé dopady. Komise nejdřív myslela, že to bude stát 200 milionů, to nás vyděsilo, nyní to bude 112, takže omezilo se to. Eh, znovu musíme říci, že Lucembursko nám eh, velmi vyhovělo. Samozřejmě ty částky se výrazně zredukovaly. Eh, takže ta, ty provozní náklady v Lucemburku to bude jenom 13,5 milionů Ehm, pak eh, je tam samozřejmě ještě náklady za vybavení IT, potom do toho musíme začlenit ještě náklady na stěhování, takže celkem 2,1 milionů. Dobře, já se pokusím mluvit pomalej, říká paní Holmajerová. Je to obtížné, protože tady máme tři budovy, a samozřejmě já chci být stručná, ale pokusím se pro tlumočníky to poněkud zpomalit. Takže druhá budova, Ariáne. U této budovy roční pronájem je 4,615. To budou výroční Eh, náklady, indexace bude 1,9 a bude to tedy pronájem na 6 let. Fit out 6,9, tam bude 10% rezerva, takže 7 milionů IT, 600 tisíc, přestěhování půl milionu a eh, provozní roční náklady 2,5 milionů, a ty budou valorizovány o 1,9 To bude začleněno do té kalkulace z hlediska skutečné valorizace. Samozřejmě to uvidíme vždycky na závěr roku. Náklady na Ariane 55,3. Lakulit budova. Celkové náklady 43,9 milionů to jsou náklady 4,39 milionů nájem, dále valorizace 1,9%, to je do toho započteno, 25,6 milionů na 6 let fit out, 3,3, 10% rezerva, 3,6 bude eh, v plánu IT, tisíc přestěhování, přibližně čtvrt milionu, to je podobné jako u ostatních budov. Roční provozní náklady 1,9 milionů, to je valorizace každý rok. To bude započteno, nevíme, jestli to bude 1,9 nebo 1,7, z hlediska indexace to bude záležet na těch jednotlivých letech. Dopad na rozpočet. Máme 22 milionů jako převod, to jsme převedli. A máme ještě k dispozici prostředky, které by byly ve výši 12 milionů. V rámci toho převodu máme 22 milionů a k tomu ještě dispozici 25 milionů, takže celkem 59 milionů k dispozici. Celé se to bude rozdělovat, tedy 22 eh, milionů a 12 milionů se bude týkat nákladů eh, v rámci roku 2015, to znamená 22 milionů a 12 milionů bude využito tak, abychom mohli 21 milionů opět převést na rok 2016, protože eh, Lucembursko, Lucemburg nám dal k dispozici eh, tyto budovy, takže můžeme tyto náklady využít eh, nebo snížit lépe řečeno tyto náklady v rámci roku 2016. Celkové náklady do roku 2021 je 110 až 108 milionů. E, to navýšení bude zvláště roku 2017, 2018, 2019, kde budeme platit prakticky dvojnásobek. Až budeme zpátky v budově Jean Monnet, tak se ty roční částky sníží, půjdou tedy opět dolů. Tady máme tabulku, musím se na to ještě podívat. Takže nakonec jsme bude, budeme na úrovni ročně na úrovni 33 milionů, ale to bude až po roce 2019. V té mezifázi budeme mít dvojnásobné náklady, budeme mít dodatečné náklady z důvodu pronájmu tří budov, protože zaměstnanci nebudou moci setrvávat v budově Jean Monnet. Takže bude to 113 milionů celkem, je to velká částka, ale nemůžeme se tomu vyhnout, pokud nechceme na sebe brát riziko poškození zdraví eh, pracovníků. My nyní jednáme s Evropskou investiční bankou a Eh, Doufám, že bude možné eh, všechny tyto záležitosti ořeš, ošetřit. Máme také budovu Goldbelt. Eh, doufáme, že i ta bude moci být uváž, využívána. Pak máme také budovu KAT. Tam některé prostory musely být jaksi vyprázdněny, proto e, zaměstnanci pracují teď v budově Galdbel, ale po dokončení těch stavení se budou moci vrátit do budovy Kat. To znamená, e, dva roky budeme mít některé ty kanceláře volné. Samozřejmě všechno záleží také na tom, teď se e, hledá budova v rámci EFSI, to jsme v jednání tedy s Evropskou investiční bankou, Tady je možné uvažovat o některých úsporách, případně ve výši 8 milionů, ale to samozřejmě bude nutné řešit v rámci parlamentu. V každém případě celková částka bude 113 milionů. Bohužel tedy ta budova Goldbell nám nějakým způsobem nesníží tyto náklady, takže to byla snaha velice rychle vám tuto komplikovanou záležitost velmi rychle předat. Ohne euch 15 oder 20 takže e, měla jsem velmi málo času, takže samozřejmě teď jsem ochotná vám vědět, vaše otázky v rámci několika minut. Já vítám váš výkon, říká pan předseda. Ale příště možná by bylo dobré, kdybyste nám ty tabulky promítla, kde bychom viděli všechny ty budovy. V každém případě musíme poděkovat lucemburské vládě, e, která nám dává k dispozici budovu tak abychom eh, v podstatě se mohli zbavit těch některých nákladů. Pokud by kolegové si chtěli udělat přehled, tak je na stránce 14 je velmi dobrá tabulka, která relativně přehledně a jasně podává přehled o této komplikované záležitosti v nemovitostech. Takže nyní nastala doba, abychom vyjádřili své připomínky. Pan Depre, těch 21 milionů eh, bylo předpokládáno na rozpočet eh, roku 2016? Já nejsem schopen vám odpovědět, pane předsedo, na tuto otázku. Měl jste mě informovat, že budete klást takovou otázku. Ale eh, překvapilo by mě, kdyby tam nebylo něco. Ale v každém případě vám odpovím později. Chcete tím opozdit hlasování? Pro rok 2015 Gerard Depre nečeká žádné překvapení. V roce 2016 koncem roku komise eh, zajistí a požádá o převod ve výši 21,1 milionu, takže roku 2016 už budeme dobře připraveni. To znamená, roku 2016 budeme potřebovat jenom dodatečné 4 miliony, takže rok 2016 bude celkem v pohodě a rok 2017 na ten se musíme tedy připravit. Takže to jsou eh, předpoklady rok 2016 a 2017. Promiňte, eh, to jedná se o komisi, a ne parlament, říká pan předseda. Dobře, takže vzhledem k tomu, že tady nejsou žádné otázky, je to pro vás kompliment, paní Holmejerová. Vaše vystoupení bylo tedy naprosto jasné. Vy si tedy přejete, abychom se vyjádřili hlasováním k tomu, co jste uvedla. Mikrofon není zapnutý. Takže budeme nyní hlasovat o otázce převodu. Takže kdo souhlasí se závěry, které uvedla paní Holmejrová, prosím, zvedněte ruku, děkuji. Kdo je proti těmto závěrům? Jeden hlas. A kdo se zdržel? Čtyři hlasy se zdrželi. Další zpráva je odložena, pokud jsem to pochopil dobře, paní Holmajerová. Ano, až za dva týdny, protože je tady ještě mnoho otázek ohledně EU Liza. Děkuji. 26. května budeme mít naše jednání. Ah oui, oui. Mais j'ai noté que vous étiez tous d'accord pour le... Takže já jsem zaznamenal, že všichni jste souhlasili s odkladem o dva týdny, to navrhla paní Holmajerová. Další příští zasedání bude 26. května. V Bruselu 27. května budeme mít mimořádné zasedání, kde nám eh, bude předložen rozpočet Evropské unie na rok 2016. Různé, není nic k bodu různé, naše jednání končí. Děkuji za vaši účast. Oui, oui, oui, oui, oui.